Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Dámy a pánové, dobrý den, zahajuji naše zasedání. Srdečně vás zde vítám. Začneme bodem číslo jedna, to je přijetí pořadu jednání. Dovolte mi jedno sdělení, které se týká bodu číslo 18. To je tedy zpráva Rosy. Tato zpráva bude projednávána zítra odpoledne jako první, protože jinak by došlo ke spoždění. Takže považuji pořad jednání za schválený. Bod číslo dvě, sdělení předsedy. Opět zde máme tlumočení ve standardním režimu, bohužel zde nemáme tlumočení z a do, do estonštiny. Druhé sdělení předsedy se týká nařízení o kvalitě paliv a komitologie. Zde nevznikla většina. Osmdesát devět bylo pro, 128 proti a 128 se zdrželo, což je docela neobvyklý postup, takže uvidíme, co pak navrhne komise. Zítra dopoledne zde eh, bude tým kameramanů eh, televize, německé televize VDR a bude zde filmovat a 8. března bude eh, workshop na téma European Water Challenge 9.30 v ASP 5G3. A ta, rád bych oznámil další workshop, ten se bude konat 20. března v 10 hodin v ASP 3G2. A tento workshop se se bude týkat evropských, systému evropských fondů. Ja. Annahme der Sitzungsprotokolle vom 19. und 20. Dezember. Schválení zápisu, vidím, že nejste proti, takže je to schváleno. A dostáváme se tím k bodu číslo čtyři a to je zpráva Karla Schlittera. Máme zde dnes více bodů na pořadu jednání. Dnešní dopoledne je ve znamení ryb. A ve Schlitterově zprávě jde o víceletý plán pro populaci lososa v Balckém moři a rybolov této populace, takže mu dávám slovo. Okay. Děkuji vám, pane předsedo, já dnes budu hovořit švédsky. Že losos je ryba, která má dlouhou historii, když eh, u nás eh, ve Švédsku eh, roku 19 začala průmyslová revoluce, tak ve smlouvách pro pracovníky bylo uvedeno, že by neměli jíst lososa víc, šestkrát více než tedy šestkrát týdně. A obyvatel bylo tolik, že jediné, co jedli, byly právě lososy. Byly to lososy, kteří jsou v řekách eh, v daném regionu. Nicméně lososy jsou velice ohroženým druhem, protože 90% eh, lososů, který se narodí, se nachází ve dvou hlavních řekách. A to je tedy hlavní zdroj populací lososa. Takže během let nejenže ničíme stanoviště těchto ryb, znečišťujeme vody, ale také stavíme nejrůznější elektrárny, přehrady a lososy nejsou schopny migrovat eh, tak jako dříve. Takže máme tady důvody eh, z životního prostředí, energetické důvody, které jsou určitým vysvětleným, proč klesá počet eh, lososů. Majitelé vodních elektráren byli požádáni, aby opět nasadili lososy do řek. Nicméně z genetického hlediska to není vůbec snadné. A pokud e, máme lososy, které e, jsou chováni na farmách, tak ty jsou tak odolní jako e, volně žijící ryby. Takže v tuto chvíli máme určitý mix genetický jak volně žijících lososů, tak lososů, kteří jsou uměle chovaní a je velice těžké jednak obnovit tento genetický fond a také je dostat do těch stanovišť, kde původně byly. Takže je tady ohromný potenciál pro růst, nicméně pokud nemají přístup k volnému moři, tak eh, tento postup nemůžeme uplatnit. Pokud eh, chytnete lososa například eh, v moři, tak nevíte, jestli ten losos je volně žijící losos, jestli se jedná o ohrožený druh. Těžko možné zjistit, eh, jaký druh lososa se jedná. A je důležité, abychom snížili eh, výlov lososů na volném moře, protože se jedná o ohrožené druhy. Jak jsem říkal, musíme obnovit eh, populace lososů, musíme v tuto chvíli chovat umělé v Pobaltí, abychom vůbec posílili tyto populace, což by mělo probíhat v řekách. Nicméně losos se potom vrací do moří a Znamená to, že eh, tyto lososy jsou potom loveni na volném moři, čili tato strategie naprosto selhává a bylo by tedy rozumnější, abychom lovili lososy eh, v řekách, odkud pocházejí, protože potom máme mnohem větší šance kontroly, co se týče populací, eh, především co se jedná o ohrožené druhy lososů a budeme lovit pouze zdravé populace lososů budeme také vědět, eh, zda se jedná o volně žijící lososa nebo uměle chovaného lososa. Takže eh, Vím, že se jedná o velice dlouhé přechodové období, kdy budeme uplatňovat tuto strategii, protože máme různá pravidla v členských státech, která jsou uplatňována různě, ale to je jediný možný přístup, který bychom měli přijmout, abychom rehabilitovali volně žijící populace lososů, protože právě tyto lososy eh, jsou zdraví, rezilientní a když začínáme obnovovat populace, tak musíme použít nebo vycházet z těch genetických druhů, které jsou zdravé, které jsou vhodné pro život v řekách. Musíme tedy mnohem lépe využívat zdroje v budoucnosti. To je tedy, eh, jsou hlavní body, které se nacházejí v mém stanovisku. Ještě další velice důležitá věc je podávání zpráv protože studie poukazují na to, že polovina eh, úlovků lososa v podstatě není nahlášeno. Tyto věci vůbec nefungují, také se jedná o rekreační lov ryb. V případě výlovu lososa rekreační cestou pochopitelně získáváme určité finanční prostředky, ale rekreační lov lososu představuje čtvrtinu ulovku, takže musíme mít mnohem lepší přístup eh, jednak ze strany kontroly, hlášení a to musí být eh, odečteno od eh, celkové národní kvóty, abychom měli mnohem lepší představu o tom, jaké jsou úlovky těchto ryb. Máme tedy návrh komise, já jsem obdržel také několik pozměňovacích návrhů, sám je budu podávat, ale ta myšlenka obnovení populací lososa a také myšlenka eh, lovení lososu na volném moři v podstatě není eh, dobrý přístup, protože musíme, k čemu dochází, eh, lovíme v podstatě zdravé lososy volně žijící na moři, které, kteří by jinak nebyli uloveni. Děkuji a nyní má slovo pan Filner a pak bude mít slovo kolega Justus Kalakis a pak kolega Maner a potom Anna Rozbach za a pak Ferreira. Takže nyní má slovo Christopher Fielner. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát Karlu Šlitterovi. Za prvé otázka zákazu, e, zákazu rybolovu či lovulosu na volné moře. Já si myslím, že eh, bychom to měli velice pečlivě eh, prostudovat. Skutečně jsou to dalekosáhlá opatření a je možné, že to je ten jediný možný přístup, který bychom měli přijmout, ale já bych eh, nerad už teď zrozhodoval tak či onak. Měli bychom to ještě bedlivě prostudovat. Nicméně, podíváme-li se na výzvy v oblasti lovu lososa, v Balckém moři. Musíme si uvědomit, že do toho vstupuje celá řada různých situací a právě, jak si ty uvedl, Karle, existují také uh, různé jaksi, genové skupiny. Eh, četl jsem o problémech, které se vyskytují v některých řekách a v některých oblastech Balckého moře. Možná bychom potřebovali plán pro obnovu populace pro každou genetickou skupinu pro různé populace tedy lososa, spíše než abychom přijímali nějaké jednotné řešení. E, to jsou všechno témata, na kterými bychom se měli zamýšlet. E, zda tedy chceme zavést plán, který vlastně zakaže smíšený rybolov na volné moře pro Celbalské moře, nebo zda zohledníme různé migrační toky a tak dále. E, nad tím bychom se měli zamýšlet. A dále? Myslím, že máš pravdu většinu času, když říkáš, nebo když hovoříš o nevykazování úlovku nehlášení lovku. Velice často rekreační rybolov je tady tím hlavním příkladem eh, toho, jaký objem, jaká hodnota eh, těchto ryb se vyloví takto nehlášeně, protože rekreační rybáři odloví opravdu velké množství ryb, cených ryb a jde o značnou část celkového ulovku. Eh, je tomu tak proto u toho rekreačního rybolovu, že jde právě o lososa, který je zajímavou rybou pro rekreační rybáře, eh, ale toto není hlavní problém, to pouze součást celého problému. Možná tím hlavním problémem eh, je to, že losos představuje tedy tak zajímavý úlovek pro rekreační rybáře. Myslím, že je velmi, velmi náročné toto stanovisko, protože Návrh komise zřejmě skýtá pouze jedno jediné řešení pro všechny různé populace lososa. Možná bychom měli volit specifičtější přístup pro různé populace a nezaměřovat se pouze na rekreační rybolov. Nevím, možná bychom se nad tím ještě měli, eh, měli zamýšlet, zamýšlet a měli bychom zjistit vrátit k té otázce rekreačního rybolovu či sportovního rybolovu. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo kolega Paláky za socialisty a demokraty. Děkuji vám, pane předsedo. Za SAD bych rád přivítal návrh komise eh, víceletého plánu pro populaci lososa Balské moře eh, a pro lov této ryby. Tento návrh by vznesl, vnesl výrazné změny do řízení rybolovu Eh, lovu Valské moře a pomohlo by to členským státům, státům využívat tyto eh, rybí populace trvale způsobem a zohlednit eh, také genetickou integritu a rozmanitost. Chci poděkovat panu Šliterovi za pozměňovací návrhy, s řadou z nich souhlasím, ale i já mám určité pochybnosti ohledně pokusu nebo ohledně snahy odbourat rybolov pobřežní respektive na volné moři. To by totiž výrazně zasáhlo eh, rybolovné odvětví v pobaltských zemích. Proto, eh, proto předložím pozvací návrh, podle nějž eh, potřeby životního prostředí a obnovy populace lososa musí být váženy ekonomickými zájmy. Je třeba zavést potřebné opatření tak, aby tak aby lov lososa v Balckém moře nadále skýtal pracovní místa a příjem příslušným regionům v nadcházejících letech. Snížení ulovku by mělo být vyjednáno a dohodnuto s rybáři, tak aby se zvýšila možnost skutečně úspěšného provádění tohoto snížení odlovu. Abychom dosáhli trvalčitelného lovu, eh, důvěra a komunikace mezi zainteresovanými stranami by se měly zlepšit. Děkuji. Děkuji. A další Řečníkem za liberály je kolegyně Manner. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za vynikající, jasnou, podrobnou prezentaci. Jak už jsme mnohokrát říkali, po Baltí a populace lososu na volně žijících lososů skutečně je na velice nízkých úrovních, je to alarmující, jak říkal pan zpravodaj, a také musíme přijmout velice jasné stanovisko, co se týče ochrany stanoviště těchto ryb. Co se týče populací lososů, došlo k jasnému snížení počtu a to ohrožuje budoucí populace lososů. Je to jasný příznak toho, že politika Balského moře nefunguje, potřebujeme nová opatření a proto návrh komise Eh, velice vítáme. Potřebujeme mnohem efektivnější politiku v oblasti eh, zprávy lo, populací lo, lososů. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za tuto vynikající eh, zprávu. Pan zpravodaj navrhuje, aby komise buď zašla dále ve svém návrhu, a já si myslím, že to je velice dobrý odrazový můstek pro naše diskuse. Vidím tady problematické především smíšené rybolovy v Balckém moři, protože nemůžeme oddělit eh, povodí řek od eh, rybolovu na eh, volné moři v Botnickém zálivu. Také bylo řečeno, že některé ty populace jsou velice oslabené. Podle našeho, nebo podle mého názoru, bychom se měli zaměřit na konkrétní rybolov eh, v oblasti delt a neměli bychom eh, propagovat eh, smíšený rybolov na volném moři. Snížením tohoto rybolovu zajistíme obnovu těchto populací, ale potřebujeme zajistit také dlouhé přechodové období, tak jak navrhuje pan navrhovatel, abychom Eh, neohrozily živobytí místních obyvatel. Eh, jedna věc, která je v této zprávě asi nejproblematičtější, v podstatě je velice těžké zajistit tento zákaz. Pokud omezíme umělý chov lososů, tak eh, musíme uvést ještě další omezující opatření, ale podporuji pozměňovací návrhy eh, ze strany pana zpravodaje. Myslím si, že se ubírají správným směrem. Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní Anna Rozpach za EKR. Děkuji vám, pane předsedu. A já budu hovořit anglicky. Já jsem také ze státu v Pobaltí a jsem také vysoce znepokojená Eh, snížením populací těchto ryb a vůbec zhoršování situace v místní, místní moři. Eh, negativně ovlivňuje živobytí místních eh, komunit. Máme zde problém v celé řadě zemí Eh, okolí Pobaltí, ale pochopitelně nemožné bychom zastavili eh, výlov eh, ryb na volném moři. Nechci zacházet do velkých podrobností, ale tady se asi neschodeme. Tento zákaz nemůžeme plně uplatnit, ale je důležité, abychom nelovili lososy v období tření, kdy tedy samice mají ještě vajíčka, takže v tomto období zcela jistě bychom měli jejich výlov zakázat. Ale Eh, je také důležité, nebo souhlasíme s panem eh, zpravodajem, co se týče nehlášených eh, úlovků, což je velký problém. Jsem velice ráda, že se můžeme zaměřit na tyto otázky. To samé se týká také eh, falšovaného eh, hlášení výlovků. V podstatě tady vzniká riziko, že eh, podkopáme veškeré úsilí a nebudeme uplatňovat kvóty, na kterých jsme se dohodli. A také musíme tam zcela jistě zapojit komerční rybolov, nekomerční rybolov. Souhlasím s většinou prvků, které jsou v dané zprávě, ale na čem se neschodneme, že bychom měli umožnit eh, lov eh, lososa eh, ve volném moři. Děkuji vám, Ano Rosbach. A pak budu mít slovo Satu Hasi. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi také poděkovat Karlu Sliterovi za jeho velice kvalitní návrh zprávy. Je velice důležité, že pan zpravodaj upozorňuje na to, že je neúčinný způsob eh, vysazovat lososa v baltu a potom ho zase lovit. Kolegyně Maner už hovořila o tom, že není pouze jedna genetická populace lososa v Baltu, ale existují genetické populace podle toho, v jaké řece se lososy narodili a vzniká tak celá řada různých populací. A na základě této skutečnosti je podle mého názoru třeba chránit jednotlivé populace podle jednotlivých řek. jsem eh, toho názoru, aby se to dělalo tedy prostřednictvím rybolovu. Také se ještě nezmínila skutečnost, že jsou eh, řeky, kde dříve lososy bývaly, teď tam nejsou, ale opět by se tam teoreticky mohla populace lososů obnovit, kdybychom tam například eh, zavřeli vodní elektrárny. Takovýmto příkladem je například řeka Kemi ve Finsku. To byla jedna z nejvýznamnějších řek pro populace lososa v Balském moři až do doby po druhé světové válce, kdy tam byla instalována vodní elektrárna a tím populace lososů z této řeky vymizela. Takže možná, že by bylo možné tuto situaci napravit prostřednictvím evropské rybářské politiky. Možná, že to také možné nebude, ale chtěla jsem to zde zmínit, tak abychom věděli, že existují ještě i jiná opatření, která nám mohou pomoci v oblasti populací lososů. Jsou to oblasti, kde lososy dříve žili, nyní tam již nežijí, ale opět by tam žít mohli. Je tedy důležité, abychom měli k dispozici veškeré informace, pokud o těchto věcech chceme zde rozhodovat. Samozřejmě, že nenastolíme opět celou původní populaci nebo tu původní genetickou populaci v řece Kemy, ale mohla by se tam objevit jiná genetická populace lososů. Co se týče hospodářského aspektu eh, lovu na moři, tak eh, chápu poznámky, které zde padly a pokud eh, budeme chránit populace v řekách, tak tím zajistíme také to, že z dlouhodobého hlediska bude v Baltu více lososů a pak bude možné také lososa opět v Baltu olovit. Děkuji. Děkuji vám, za tu hasi. Tím jsme vyčerpali seznam řečníků. Nyní bych dal slovo zástupkyni Evropské komise z DG Mare. Prosím, máte slovo. Um, oui, bonjour. Uh, Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji navrhovateli za toto vynikající stanovisko. Ubírá se tím směrem, který, o který jsme usilovali i my, s tím, že základním cílem je ten plán eh, zachování populací a eh, zaručit tedy využívání těchto populací trvale udržitelným způsobem. můžeme souhlasit s většinou poznacích návrhů, které byly předloženy navrhovatelem. Samozřejmě při vypracování tohoto návrhu jsme zohlednili také ty základní eh, prvky vzešlé z vědeckých studií a některé věci, které zde byly zmiňovány dnes dopoledne, Eh, to znamená určité, eh, určité hospodářské dopady některých návrhů. To vše jsme tady brali v potaz. Je pravda, že navrhovatel jde v některých věcech nad rámec toho, co navrhla komise, zejména, zejména pokud je o ten cíl eh, či cíle. A my jsme skutečně vycházeli z vědeckých studií, z vědeckých podkladů. Pokud je o rekreační rybolov, nekomerční rybolov. I zde jsme navrhli opatření v oblasti kontroly. Jejich cílem bylo především, byl především právě sektor rekreačního rybolovu, který dnes ovšem je zároveň zdrojem eh, hospodářského zisku a přínosu. Samozřejmě veškeré návrhy, které jdou na rámec našeho návrhu, jejich cílem by bylo zaručit lepší kontrolu eh, nad, nad rekreačním rybolovem, eh, mohou získat naše podporu. My jsme se ve svém návrhu snažili zohlednit veškeré eh, hlavní prvky, hlavní faktory pro zachování populace, pro zaručení trvalého využívání těchto populací, s tím, že jsme vycházeli tedy z hlavních závěrů vědeckého stanoviska, vědecké studie. A Cílem bylo také, co možná eh, omezit negativní hospodářské dopady, které by některé tyto návrhy mohly přinést. Tolik tedy, řekla bych, za komisi. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní Montesi. A na závěr má slovo opět navrhovatel Karl Schlitter. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat komisi za to, že jdeme stejným směrem, možná jdu eh, ve svých návrzích ještě dále než vy. Nicméně eh, ubíráme se stejným směrem. Je důležité, abychom umožnili lososům, aby eh, se obnovili v největším možném počtu řek. Co se týče kontroverzního návrhu zákazu eh, lososa na otevřeném volném moři, myslím si, že by bylo nesprávné, kdybychom si uvědomili, že tam je ekonomická nevýhoda. Naopak je tam velká ekonomická výhoda. Celá Evropa hovoří o tematice eh, trvalé udržitelného hospodářského růstu. Já si myslím, že je to do určité míry nutné, ale dobře, moře jsou jiná. Máme tam populace ryb, které rostou, zotavují se, možná, že ročně tam máme 15% nárůst. To Jsou to čísla ovšem, o kterých můžeme pouze snít eh, v ekonomice. Pokud bychom rok nelovili, tak je to obrovská eh, výhoda, přínos, protože tento zákaz je investice do budoucnosti. Tím se nekončí rybolov, musíme si uvědomit, že nyní je to naprosto neefektivní, protože řekněte mi, jaká je přidaná hodnota toho, když vysadíte ryby v moři, potom je lovíte, je mnohem efektivnější Lovit je v oblasti řek, delta řek, je to mnohem efektivnější i z hlediska úspor, například paliv. Musíme se tedy takto soustředit na jednotlivé řeky a můj návrh se soustředí na to, abychom se drželi daných cílů komise, aby došlo k zotavení populací. Tento návrh se týká zákazu lovu ryb na volném moři, protože pokud to neučiníme, tak eh, jak moje ambice, tak ambice komise budou pouze prázdná slova. Tento návrh se tedy zaměřuje na to, abychom obnovili populace eh, lososů v našich eh, řekách. To bude nejlepší jak z ekonomického hlediska, tak z ekologického hlediska. Je to nejlepší řešení i pro rybáře, ať už se jedná o profesionální nebo sportovní rybáře. Pokud bychom chtěli zajistit dotovaní 50-80%, tak eh, nemáme úplně konkrétní čísla, ale především nesmíme používat prázdná slova. Rybolov na otevřeném moři je naprosto zbytečný, protože je mnohem lepší lovit ryby v blízko pobřeží, v okolí řek. To by mělo být cílem i sportovních, profesionálních rybářů, aby se zdroje využívaly nejefektivnějším možným způsobem. Podle mého názoru bychom měli zlepšit také ohlašování ulovků, aby se zohlednil sportovní rybolov, aniž by vznikaly nevýhody. Potřebujeme tedy lepší způsob ohlašování ulovků a dále je zde otázka navýšení cílů v oblasti zotavení populací. Položme se otázku, jak toho dosáhnout. E, můžeme toho dosáhnout pouze prostřednictvím zákazu rybolovu na volném moři, a musíme umožnit zotavení populací. Pokud to nezajistíme, tak budeme velice pokrytečtí. Důvod, proč dvě řeky na severu Evropy produkují 90 všech lososů v oblasti Balského moře, jsou dány tím, že se tam nenacházejí žádné vodní elektrárny. V ostatních řekách jsou elektrárny, takže ta situace je naprosto odlišná. Takže je důležité, abychom měli řeky bez takovýchto vodních elektráren, to povede k tomu, že budeme mít více lososů. Samozřejmě tyto vodní elektrárny už jsou nyní postavené, takže je důležité, abychom lovili lososa v těch oblastech, kde se vysadí. Ještě jedna věc, o které jsem předtím nehovořil, musíme si také uvědomit, že tady musí být určitá hranice pro herinka nebo lososa. Měl by to být 65 eh, cm, to by měla být eh, délka, měli bychom mít eh, jedno řešení a myslím si, že tady je ochota dále pracovat na návrhu komise, aby se změnily dané podmínky. Chceme mít plán zotavení těchto populací a pak zde máme ještě kontroverzní návrh, můj návrh, který se týká zákazu výlovu lososu na volném moři. Já to považuji za jedno z dalších řešení a věřím, že to bude naše společné řešení. Děkuji, Karle Šlitře. Já jsem zachytil poznámku pana navrhovatele, aby komise ještě něco řekla k té minimální délce, protože pokud vím, tak se používají ty minimální rozměry a ochrana lhuty a podobně. Takže bych vyzval komisi, aby ještě zareagovala na otázku navrhovatele. Thank you. Sorry. We are taking into Děkuji. Ano, eh, zvážíme tento, tento pozvací návrh o minimální velikosti eh, eh, vylovených ryb. Máme totiž stále větší eh, dojem, že tyto stanovení takovéto minimální velikosti odlovených ryb také vede k velkým výmětům. Je to tedy téma, které si myslím zaslouží ještě, zaslouží ještě hlubší analýzu. Myslím si, že by mohlo být vhodné, jak navrhujete, stanovit minimální rozměry pro, pro lososa a pstruha na stejné úrovni protože samozřejmě jinak je to zavádějící. Samotná skutečnost všem, že bychom zvýšili rozmě- povinné rozměry, eh, by podle nás vedla k výmětům. To je eh, obecný bod v rámci také té reformy, o kterém jednáme. Eh, minimální velikost, zda tedy minimální rozměry odlovených ryb jsou vhodným kritériem pro uplatňování v naší politice. A jsme otevřeni Eh, jsme otevřeni různým návrhům, ale naše úvaha v tuto chvíli je taková, že minimální eh, velikost eh, skutečně vede, vede k větším vymětům a že by to tady nepomohlo populacím lososa. Ja, vielen Dank. Da... Děkuji vám. Tímto jsme tedy ukončili rozpravu a kdo se chce zapojit do vypracování tohoto stanoviska, tak tak může učinit. Pozměňovací návrhy lze překládat do, předkládat do 27. března a 25. dubna budeme hlasovat zde ve výboru a hlasování v plénu je naplánováno na červenec 2012. Děkuji vám, takže se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání, to je bod číslo 5. Společná rybářská politika. Zde vypracováváme stanovisko. Je to velice významná legislativa v rámci Lisabonu, takže i my zde ve výboru pro životní prostředí můžeme významně přispět k tomu, abychom sformulovali naše představy o společné rybářské politice budoucnosti. Navrhovatelem je v našem výboru Chris Davis, takže ho vyzývám, aby nám představil svoje stanovisko. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem rád, že mohu předložit své návrhy, co se týče eh, pozmění a doufám i zlepšení návrhu Evropské komise, která se týká eh, reformy společné politiky rybolovu. Jako britský europoslanec eh, to dělám velice pokorně, protože minulý měsíc skočtí rybaři byli eh, obviněni z toho, že porušovali kvóty a v podstatě jim to přineslo eh, přínos 80 milionů euro, co se týče eh, výlovu heringu a makrel. Často hovoříme o rybářích jako o chudých lidech, kteří je trpí, ale v tomto případě tomu tak nebylo. Byli to lakomí, bohatí lidé a v podstatě ničili naše populace a ukázali, že nedbají je na těch, kteří dodržují pravidla. Možná někteří kolegové říkají, naši rybáři se drží pravidel, všichni ostatní je porušují. Celkem to bylo 1 milion euro. Eh, možná to byla pokuta, kterou eh, dostali, měli dostat mnohem víc. Je to velice důležitá problematika, je to důležité z hlediska životního prostředí Evropy a také E, zásob potravin. A Evropský parlament tady působí jako e, spoluzákonodárce a tento výsledek bude zcela zásadní. Chtěl bych zdůraznit, že náš výbor je příslušným výborem a členové tohoto výboru musí sehrát klíčovou úlohu, musí přesvědčit své kolegy v celém Evropském parlamentu, aby podpořili zásadní reformu. A ta potřeba je naprosto jasná. Komisařka pro rybolov řekla, že 91% veškerých populací je trvalé neudržitelných během deseti let, pokud neučiníme zásadní změny. Jsou tady dva zásadní problémy. Máme eh, přílišnou kapacitu, máme příliš mnoho eh, lodí, které loví příliš málo ryb eh, a zaměřujeme se eh, na tento problém z krátkodobého hlediska. Naši ministři každý rok jezdí na zasedání, tam eh, brání jak gladiátoři své národní zájmy, eh, nedbají na ekonomické a na vědecké důkazy a teď budeme platit tu vysokou daně. máme velké dovozy, populace klesají a velice často rybářský průmysl se drží při životě jenom díky dotacím. Není ziskový jeden mít. Všechno bylo dokonalé předtím, než jsme měli společnou politiku rybolovu. Um, myslím, že jsme se v 50. letech eh, dostali na naprostou špičku, eh, co se týče eh, vyklá, vykládek ryb a od těch 50 let, během 20 let, v podstatě to šlo z kopce. Um, a bylo to čím dál tím horší, než tedy Evropská unie přijala tuto společnou politiku rybolovu. Takže jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom si sami znišili e, své ryby. A tato politika dlouho něčemu nepomáhala. Nicméně díky ní je teď situace alespoň e, stabilnější a vidíme určité úspěchy. Například v Atlantickém oceánu se obnovuje e, herring, také treska. Treska se objevuje i v Balském moři takže dochází eh, k trvalé udržitelné situace. Ale musíme udělat ještě mnohem více a komise navrhuje zásadní změny. Eh, chce eh, zavést dlouhodobé plány řízení, které budou založeny na vědeckých poznacích, chce do roku 2015 zajistit maximální trvalé udržitelné výnosy. Je to ambiciozní, ale možné. Eh, chceme eh, se také zaměřit na zákaz výmětu komerčních ryb. 80 eh, úlovků je opět vyhozeno do moře a jsou to mrtvé ryby. Je to naprosto nemorální, ne, že to je nevýnosné. Musíme zajistit dobré podnikání, musíme zavést transparentní rybolovné koncese například v Norsku, v Dánsku, v, v Rakousku eh, a tak dále. Vidíme určité úspěchy. Také regionální úřady musí být mnohem aktivnější, nejen Brusel. A co se týče eh, nařízení, tak tam se uvádí, že není dostatečně specifické, ale co je důležité, aby právě ty orgány na nejnižší úrovni eh, odvedly svou práci. Musíme také prosazovat akvakulturu a máme tady další návrhy, abychom měli mnohem větší cíle, co se týče eh, rybolovu v zámoří. A musíme také ukončit eh, nejrůznější systémy dotací, eh, což se řešilo nedávno účetního dvoru. V podstatě dochází ke snížení kapacit našich flotil. Místo toho bychom měli dát finanční prostředky rybářům, aby se mohli přizpůsobit novým změnám ve svých komunitách. Některé ty návrhy jsou radikální, silné, myslím si, že mohou pomoci obnově ryb a zaslouží se naše podporu. Já jsem předložil více než 100 pozměňovacích eh, názorů. Chci doplnit a ještě zlepšit návrhy komise a chci také eh, zaplnit určité mezery a eh, věřím, že získají podporu komise. V podstatě chci, aby Eh, zdravé moře, zdravé oceány eh, byly základem, protože ty budou základem pro zdravé populace. Chci jít nad rámec minimální kritérie, co se týče maximálního trvale udržitelného výnosu. Chci eh, snížit mortalitu ryb, přílišné úlovky a je důležité, aby náš rybolov byl skutečně zdravý. A nechci hodně ryb, chci hodně velkých ryb. Na včerejším zasedání eh, komisařka pro Reblov eh, řekla zástupcům národních parlamentů, že ve středozemním moři máme eh, narůstající trh s malými rybami. Uvedla, že rybáři schválně chytají mladé ryby, které se ještě ani nemohou třít. To je úplně šílené. Možná bychom měli přímo takový slogan, že předtím, než je chytneme, tak bychom jim měli umožnit, aby měli sexuální styk nebo něco podobného. Já bych chtěla rozšířit zákaz výmětu na všechny druhy, nejen na ty komerční druhy. A tedy by musí být schopny přežít, být opět vysazeny v mořích. Takže v parlamentu bychom měli mít koncenzus, že které nebude univerzální datum, co se týče tohoto zákazu, ale na základě jednotlivých eh, typů ryb, co se týče dlouhodobých plánů. Rybáři říkají, že chtějí zastavit výměty, ale není to praktické. Ale pokud zavedeme zákaz, tak jedině tak můžeme zavést změnu, protože pak budeme hovořit o selektivním zařízení pro rybolov a potom teprve budeme používat skutečně dobré techniky. Potřebujeme také vědecké důkazy, abychom připravili tyto dlouhodobé plány řízení. A členské státy měly tuto práci odvést už dávno. A to se musí změnit. A navrhuje pokuty pro státy, které nebudou naplňovat tyto požadavky. Jsme spolu zákonárci, měli bychom mít tedy konečné slovo, co se týče dlouhodobých eh, plánů řízení. Nicméně Lizabonská smlouva dává také právo radě, aby rozhodla o kvótách. Otázka zní, jak eh, tedy přinutit eh, ministra, aby se držel těchto vědeckých důkazu a já jsem požádal zástupce právní služby, aby nám také pomohli s předložením některých pozměňovacích návrhů. Je tady velká opozice, co se týče převoditelných rybářských koncesí. To je klíčový prvek návrhu komise. Ehm, nebude zde jednotný evropský systém. Budeme mít 27 systémů Každý tento systém bude připraven členským státům a každý tento systém bude brát v úvahu národní zájmy. Pokud chtějí pomáhat malým rybářům nebo aktivním rybářům, tak těm dají určité koncese a nevím, je to jako u fotbalových klubů nebo developerů a pokud budou koncentrovat příliš mnoho práv do rukou několika lidí, potom systém převoditelných koncesí v podstatě můžou dělat to, co bude chtít vláda. Já jsem to řekl v některých těch pozměňovacích návrzích, kde hovořím o určitých omezeních, která by měly být zavedeny vládami. Ale je velice snadné, aby vlády vinily Brusel a sami se neujímali odpovědnosti. Já si myslím, že bychom eh, je na mě dělá život snadný. Myslím, že TFC, to převoditelné koncese, eh, představí řešení se řady problémů. A navzdory tomu, co něk- říkají některé, ale ne všechny vládní organizace, není vlastně žádná proveditelná alternativa. Ehm, myslím, že problém je v, u těch lidí, kteří nejsou eh, připraveni vypracovat eh, koncese, které by skutečně eh, řešili problém. Prý je to příliš obtížné. Mnoho z nás by chtělo pomoci drobným rybářům. Myslím, že se uznává, že 70 pracovních míst v rybolovu je právě u drobných malých rybářů a zároveň i jejich dopad na životní prostředí je minimální ale toto je především na členských státech, nikoli na komisi. Na členských státech, jak alokují kvotu. Moje země má velmi e, slabé výsledky v této oblasti. Dobře, včera jsem se dozvěděl, že asi 4% naší kvóty eh, dáváme malým rybářům. Švédsko, eh, Švédsko dává 20% a celá řada zemí alespoň 10%. To je zajímavé srovnání. A na závěr, jednoduše, vše, co souvisí s politikou rybou, mělo být transparentní, otevřené, Eh, přeskomu ze strany veřejnosti. Eh, nikdo se nesmí skrývat, eh, skrývat svá práva, lovit tam či onde. V tomto smyslu také předkládám poznací návrhy. Pane předsedo, v parlamentu všichni tvrdí, že si přejí trvalou účastnou politiku rybolovu, ale v praxi komise čelí velkému tlaku a velké opozici ze strany členských států, které chtějí zablokovat nějakou závažnější reformu a tak se k tomu staví celá řada vlád, i eh, různých subjektů a já si myslím, že třeba ovšem je porazit eh, v zájmu trva užitelných populací ryb do budoucna. Já doufám, že se nám eh, podaří získat souhlas napříč politickým spektrem. Zde v parlamentu bychom prosadili skutečně radikální reformu. Ono je snadné kritizovat, ale není na čase přijmout příslušná rozhodnutí a ti, kteří se nelíbí, co je navrhováno, musí navrhnout specifické konkrétní alternativy. Je také třeba přesvědčit některé ty poslance či poslankyně, kteří eh, normálně nemají zájem o rybolov. Dívám se třeba na Charda Zebra, eh, který eh, jak se Rakušanem, Rakouskou není zrovna pověstné svou obrovskou rybářskou flotilu, ale potřebujeme, potřebujeme i podporu vnitrozemských členských států pro tuto radikální reformu, tak abychom všichni se mohli těšit z rybých pochoutek. Pokud totiž nebudou ryby, nebudou ani rybáři také, proto tedy musíme přestat ignorovat vědecké důkazy a přijmout příslušná rozhodnutí, zavést politiky, které dávají smysl z dlouhodobého hlediska. Pokud se nám to podaří, budeme mít zdravá moře, eh, úspěšný, eh, úspěšný rybolov a spoustu ryb pro budoucnost. Děkuji. Ano, nastal čas rozhodnout a to musíme prodiskutovat. Takže za EPP teď má slovo Christopher Fjellner a potom bude mluvit Linda McEwen za SAD. Slovo má Christopher Fjellner. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, Chrisy. Děkuji Chrisy Davisovi. Můj dojem eh, z Krise je takový, že často dramatizuje, přehání, eh, přichází s extrémním eh, pojetím, ale tentokrát musím říct, že má pravdu. Rozhodně má pravdu. Já si pamatuju mnoho diskusí, kde jsem si říkal, tady už Chris to začíná trošičku přehánět, ale jsem velmi rád, že právě ty se dostal na starost tuto věc v našem výboru, protože můj dojem, a já nebudu opakovat, eh, co si řekl, já mohu prakticky se vším souhlasit, můj dojem je takový, že pokud se nám to eh, nepodaří tentokrát, tak druhou šanci už nedostaneme. A myslím si, že komisařka pro rybolov, když nám říká, že 91% populací Eh, bude vyčerpáno do deseti let, tak to bude právě ten dopad toho, pokud se nám to tentokrát nepodaří. A já si myslím, že tady také jde o jasný důkaz toho, že politika může fungovat. Hovořili jsme o hovořili tresku v Balckém moři. Eh, před pár lety ve Švédsku jsme měli diskuzi o tom, zda bychom měli zakázat lov tresky v Balckém moři, protože jsme se báli, že dojde k jejímu vyhubení. A dnes eh, vlastně eh, organizace občanské společnosti hovoří o eh, trvalé udržitelných eh, populacích tresky, či trvalé udržitelné rybolovu. A to je právě výsledkem správné politiky. Takže navzdory aktuálně dramatické situaci chovám naději, že se nám podaří zvrátit ten trend k lepšímu. Myslím si, že nejlepší, co může vykonat náš výbor, je podpořit iniciativu komise, komisařky, protože myslím, že eh, v širokém, eh, v širokém smyslu se ten návrh komise obírá správným směrem. A také tvá eh, doplnění či změny bych podpořil. Zaměřím se na tři hlavní věci. Za prvé regionalizace. Myslím, že i když jde o technickou roveň, právní aspekty a tak dále, je to těžko proveditelné, to náročné. Myslím si, že je klíčové zlepšit legitimitu této politiky, tak aby ti, kdo do ní jsou zapojeni, měli dojem, že pravidla jsou utvářena způsobem, který odpovídá realitě a reaguje na ně, protože pokud se nepodaří získat tuto legitimitu, eh, lidé se prostě těmi pravidly nebudou řídit. Proto si myslím, že regionalizace je klíčová. Za druhé, Eh, převoditelné eh, rybolné kvóty či koncese. Eh, myslím si, že je správné, když říkáš, že by měly být povinné pro členské státy a pouze implementace toho systému by potom měla být konkrétní, tady forma implementace by měla být na členských státech, protože už se ukázalo, že tento režim funguje. Jsou tedy ty programy kompenzace za likvidaci plavidel, ale vlastně to začíná být pouze často další dotace na již tak předotované odvětví. Ale jak regulovat tu nadměrnou kapacitu? Tady skutečně ty přenositelné um, koncese či práva Librovna eh, se ukázala být um, efektivním nástrojem. Hlavní problém eh, z ekologického hlediska také je ten, že lidem nezáleží eh, na věcech, eh, ke kterým nemají jaksi vlastnické právo. Pokud je to vzduch, voda a tak dále, až tolik se to nestaré. A pokud by lidé skutečně byli vlastníky těchto kvót či těchto koncesí práv rybolných, pak si myslím, že by se podařilo zlepšit situaci v evropském rybolovu. Zmiňoval jste příklady zemí, kde se to osvědčilo, řekl jste Rakousko, asi jste myslel Austrálii. Eh, také v Norsku, v Dánsku a jinde už se to eh, skutečně osvědčilo, ten režim. A pokud jde o eh, třetí země, musím říct, že někde už došlo k zlepšení, od té doby, co jsme hlasovali o těch příslušných věcech v parlamentu. Ale hlavně věc je ta, že evropští rybáři se musí řídit stejnými pravidly, ať již e, zrovna provádí rybolov kdekoliv na, e, na naší planetě. A pokud my e, kupujeme rybovná práva jinde, pak naši rybáři se musí chovat stejně zodpovědně z ekologického hlediska jinde na, na planetě, jako kdyby prováděli rybolov v Evropě. Já eh, v tuto chvíli nemám na mysli nějaké konkrétní poznací návrhy, ale především bych se zaměřil na eh, zajištění spolupráce mezi členskými státy, tak abychom to nastavili tak, že tam, kde se členské státy eh, dělí o rybolovná práva, že skutečně funguje spolupráce. Takže možná v této věci předložím poznací návrh. A možná ještě k tomu, co si sám Krysy zmiňoval, myslím, že náš výbor, ne z formálního hlediska, ale z morálního hlediska, eh, by vlastně měl být tím hlavním výborem u této věci. Je to příliš malá eh, skupina politiků zde v parlamentu v členských státech, které se dlouhodobě zabývají rybovnou politikou. Eh, potřebujeme, aby se o to staralo více lidí, by to zajímalo více lidí, než jen pár ministrů pro rybolov či pár poslanců, hrstka poslanců. Pokud se nám to nepodaří, tak členské státy budou postupovat stejně jako do posud a e, to řešení nebude nastaveno správně. A jak jsem říkal na začátku, druhou šanci už mít nebudeme. Takže blahopřeji, Kristy, a doporučil bych držet se těch návrhů. Děkuji. Nyní má slovo Linda McEwan a potom Bas Eichhout. No, souhlasím s Kristofem, že se jedná o velice důležitou zprávu jednu z nejdůležitějších, kterou řešíme eh, v druhé polovině mandátu. V podstatě v tomto případě je to poprvé, kdy jsme jako spoluzákonodárci. Potřebujeme velkou diskusi k této tematice. Je to pro panistry vždy velice snadné, pro eh, rybáře, aby všichni vinili Brusel, politiku. Já si myslím, že ta legislativa musí dát šanci všem, aby také nesli svoji odpovědnost a aby definovali to, co je skutečnou náležitou společnou rybolovnou politikou pro Evropu. Národní vlády, rybáři eh, se k tomu musí také vyjádřit. Podporuji většinu toho, co udělal Kris ve svých pozměňovacích návrzích. Eh, Souhlasím, že ta nejdůležitější věc je Eh, zachovat eh, populace ryb do budoucnosti. Zpráva těchto populací musí být také založena na eh, nezávislých vědeckých informacích, nejenom handlování, které probíhá na půdě rady. Veškeré pozměňovací návrhy, které předložil v tomto duchu, podpoříme a Eh, myslím si, že co se týče eh, výmětu, ta problematika je složitá. Co předložila komise, tak eh, mi to přijde realistické. Neviděla jsem ještě alternativu. Ti, co chtějí zakázat ty výměty, tak prosím předložte něco jiného. Řekněte, co by fungovalo, jak zastavit tyto problémy, o kterých hovořil Karel, když před chvílí prezentoval svůj návrh. Co je ta alternativa? U nás doma lidé, když probíhají kampaně, tak tam říkají, zakažte výměty, tak eh, to říkali loni, eh, teď naopak se říkají, teď je to velice složité, těžké, čili jaká je jiná možnost, jaká je alternativa. Otázka přenositelných eh, koncesí rybolovu, já vím, že tady probíhá velká diskuse, musíme to probrat ještě podrobněji. Co je jasné, systém, který máme nyní, je v podstatě netransparentní. Eh, vláda vám nemůže říct, kdo vlastní jaké eh, rybářské koncese, protože to ani nevědí. Asi 90, 94, 96 procent, sešla jsem dvě různá čísla, jsou vlastněny 23 organizacemi a pouze 4 až 6 eh, se jedná o drobné rybáře, kteří pracují na pobřeží, o kterých se to především týká. A pokud tito drobní rybáři chtějí eh, mít větší kvótu, tak musí eh, zaplatit těm velkým výrobním organizacím. Takže měli bychom eh, podívat na tento systém. Já nevím, slyší se, hovoříme o bankách, fotbalových klubech a lidem říkají, že to neplatí v případě těch klubu, tak eh, se musíme podívat, jak to funguje. Eh, jedná se o veřejné statky, takže potřebujeme zajistit mnohem větší transparentnost a je to podle mého názoru skandál, že nevíme, kdo vlastní jaké koncese. Eh, v případě přenositelných koncesí to musí fungovat na úplně jiném základě, než je tomu nyní. Musíme se podívat na systém, který odměňuje ty, ty, kteří se chovají slušně. Uh, Kry se zmínil o té zločinecké činnosti, o které se zmínili na Šetlenských ostrovech minulý týden. Ano, dostali pokutu milion eh, liber, ale měli mnohem větší zisky. V podstatě 50, mě by zajímalo, kam těch 59 milionů, které z toho získali. A eh, máme tady neblahé odhady, co se týče ilegálních rybolovů. Takže ten systém musí odměňovat ty, kteří je, se drží pravidel, chceme větší trvalou udržitelnost, chceme pomoci těm, kteří je, chtějí investovat do našich budoucích investic. A co komise, eh, která hovoří o regionalizaci a decentralizaci, o těchto jednotlivých návrzích, protože souhlasíme eh, s tou myšlenkou, ale Přečetla jsem si legislativu několikrát a zdá se, že se tam jasně neříká, jak to funguje, protože pokud to tedy není v zákoně, tak to lidé budou obcházet. Například hovoří se zde o potřebě víceletých plánů, ale mně není jasné, jak budou tyto plány vůbec fungovat. Předpokládáme, že se jedná o mezi regionální plány, například pro Balské moře, Severní moře, ale kdo to bude iniciovat, kdo to bude financovat, kdo bude financovat sekretariáty eh, těch orgánů, které budou zavádět, kontrolovat tyto plány, jak se to bude sledovat, jak to dát do smlouvy, eh, kde dochází k dohledu eh, nad státy na evropské úrovni. Můžeme předložit pozměňovací návrhy, které budou požadovat jasnější legislativu v této oblasti, protože já mám pocit, že jinak schválíme nějaký zákon a zákon, za několik let řekneme, a kdo eh, bude mít iniciativu v případě těchto konkrétních plánů. Nemělo by to být zakotveno v legislativě? Myslím, že bychom měli také podpořit pobřežní komunity, lidé hovoří o pobřežních komunitách a já mám pocit, že ty velké podniky v podstatě neinvestují do těchto pobřežních eh, komunit, protože jsou od nich velice vzdáleny. Takže podporuji myšlenku komise, abychom zainvestovali do našich pobřežních komunit. Jedna věc, která ještě nebyla zmíněna a možná to není určeno pro tuto legislativu, ale měli bychom o tom hovořit jako poslanci, když se bavíme o rybolovu, jsou pracovní podmínky lidí, kteří pracují e, v oblasti rybolovu. E, často hovoříme o důležitosti vytváření pracovních míst v tomto sektoru, ale ještě nemám číslo, ale říkám si, jaké procento lidí pracuje na e, našich lodích a jsou to lidé z Indie, z Filipín, z třetích zemí, kteří nedostávají patřičné platy, protože pracují na volném moři, tak nedostávají patřičné platy nedostávají například britskou minimální mzdu. Předou na několik měsíců, nemají v podstatě žádná práva v našich systémech. Já vím, že komise chce regulovat tuto oblast, chce něco předložit, ale ještě k tomu nedošlo, ale je to věc, o které v tomto parlamentu vůbec nehovoříme. Často se e, vyhýbáme e, problematice lidí, kteří jsou na trajektech, lidí, kteří žijí e, na volném moři, například jsou to lidi, kteří potom žijí na těch lodích, ani nemohou jít na pevninu. Musíme se podívat na pracovní podmínky v tomto sektoru, které máme také na starosti a to na v našich komunitách. Na to bychom se také měli podívat. Na závěr, Chris má pravdu, je to velká zkouška pro náš parlament, protože to poprvé, co zde působíme jako spoluzákonodárci. spolu zákonodárci. Nemáme tedy žádné výmluvy, nemůžeme obvinovat jak komisi, tak Eh, ministry, kteří se před Vánoci vždy dohodnou na kvótách. Budeme tady muset sehrát naši úlohu jako výbor pro životní prostředí, musíme si vyslechnout jednotlivé názory, zájmy, ale pokud se nám nepodaří vytvořit trvalé udržitelný sektor, je mi jasné, že tady bude ohromná opozice všude, například rada. Rada řekne, nestačí, že nesouhlasíte s paní komisařkou Damanaky. Musíte přijít s variantami eh, musíme mít eh, konkrétní, jasné návrhy. Čili je důležité, abychom nekritizovali komise, ale musíme mít také jasné alternativy. Měli bychom se také uvědomit, že pokud to někteří budou odkládat, pokud budou odkládat první čtení, druhé čtení, tak v parlamentu v podstatě nám eh, doběhne čas. A věřím, že řada lidí v to doufá a to bychom neměli dovolit. Tomu nesmí dojít. Od eh, začátku této politiky bylo vždy důležité ji reformovat a je tedy naší odpovědnosti, abychom to skutečně zajistili. Linda. Děkuji Lindě McEwen a nyní za zelené bude hovořit Buzz Eichhout. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Krysy, za tvoji zprávu, tvé stanovisko k tomuto velmi důležitému tématu. Eh, skutečně doufejme, Lindo, že se ujmeme své odpovědnosti. Eh, úplně s tebou souhlasím, že toto je ta správná příležitost a ten správný okamžik se do toho vložit. Ale klíčové, abychom to eh, neponechali tady na rybolovném výboru. Stejně jako diskuse o zemědělství se nesmí ponechat pouze na výboru pro zemědělství, protože jinak bychom, myslím, my jakožto parlament nezajistili změny, které jsou potřebné u obou reform. Pokud není o rybolov, Krysy, děkuji mnohokrát za tvé návrhy. Za zelené my můžeme do značné míry eh, podpořit to, co říkáš o maximálním eh, udržitelném eh, výnosu, o ochraně mořského prostředí a tak dále. To samozřejmě jsou všechno hodnotná témata, ale myslím si, že přece nám na stole ještě a k diskusi zbývají ještě dvě důležitá témata – a měl by se jimi zabývat náš, náš výbor a jde totiž o kapacitu rybolovné flotily a také samozřejmě ty přenositelné rybolovné koncese. Domnívám se, že tato dvě témata se stanou klíčovými. Pokud je o kapacitu flotily, eh, ono to nezaznívá až tak často, ale samozřejmě to je ten hlavní problém. Máme příliš mnoho, příliš velkých plavidel, eh, které se vydávají na lov je tady třeba eh, něco učinit eh, s kapacitou naší rybářské flotily. To je naprosto klíčová otázka, kterou je třeba řešit. A já přemýšlím o tom, jak ještě dále posílit tuto část eh, tvé zprávy, Kristy, protože si myslím, že tento aspekt je skutečně klíčový. A potřebujeme analýzu k tomu, kolik plavidel tedy existuje, jaký je dopad na nadměrný výlov a která část flotily má nejničivější dopady na životní prostředí. Ta by měla být okamžitě odstraněna a měli bychom podporovat naopak tu část, eh, tu část rybářských plavidel, které jsou prospěšné také z ekologického hlediska. Takže potřebujeme nejprve tuto analýzu a poté také příslušný program pro reorganizaci flotily a odstranění v prvé řadě těch nejškodlivějších plavidel. Dále potřebujeme také zahrnout kapacitu eh, flotily do víceletého plánu. Eh, vím, že se eh, zapracovává hledisko kapacity flotily v souvislosti s výlovem. Musíme se zaměřit také na identifikovanou nadměrnou kapacitu, ovšem v těch, v těch víceletých plánech. To je velmi důležité téma, kterému my se budeme věnovat. Takže kapacita rybářské flotily jako číslo jedna a číslo dva poté eh, přenositelné eh, rybovné koncese. Eh, vede se v této věci lemeživá diskuse, padají různé argumenty, některé i dosti emocionální. Já znám Krista, pan Filner to zmiňoval Chris, někdy přehání, ale vždy má pravdu a nakonec vždy přistupuje k tématu s velkou pokorou. Tak znám Krise já. A to platí i pro přenositelné eh, koncese. Já vím, že eh, se stavíte kriticky k některým hlasům eh, neziskových organizací, ale zároveň ten argument, že přenositelné koncese pomáhají, pomáhají snížit kapacitu flotily, to je nesmysl. Tak to opravdu nefunguje musíme se zabývat s tím, jaký je potenciál té věci. Tady víme, jaký je zásadní, jaké jsou zásadní problémy, jedním z nich je nadměrná kapacita a Máme i zkušenost některých zemí eh, s režimem těchto přenesených koncesí a ta zkušenost je taková, že kapacita flotily se tím nesnižuje. Jeden z při, jedním z příkladů je Nizozemsko, tam to bylo zavedeno a přesto stále máme problém s nadměrnou kapacitou rybářské flotily. Takže pokud chceme řešit tento problém, netvrďme, že je možné to ošetřit právě prostřednictvím převoditelných koncesí. Ale e, zatím samozřejmě ještě, ještě klí, klíčová diskuse Eh, o tom, jaký eh, zajímáme přístup eh, k rybým populacím. Jde o komoditu, anebo jde o veřejný přírodní zdroj. Za mne jde o veřejný přírodní zdroj. Proto musíme postupovat velmi opatrně, když to komercializujeme přes kvóty. A také Linda zmiňovala, že v tuto chvíli zavádět přenositelné kvóty by byl velký problém, pokud bychom, pokud bychom to zavedli jako povinné, eh, povinný systém pro členské státy. Myslím, že bychom se měli zaměřit na eh, právo eh, rybolovu, zejména právo rybolovu Eh, sociálně eh, přínosným, ekologicky přínosným způsobem. Samozřejmě rybolov by měl eh, prospívat místní ekonomice. Měli bychom se zaměřit na vývoj takového rybolovného nářadí, které minimalizuje negativní dopady, také bychom měli minimalizovat negativní dopady na mořskou floru, dále spotřeba paliva a samozřejmě zde jde o legální rybolov, legální výlovče nikoli. To vše by mělo mít svá příslušná eh, kritéria, ale vycházet bychom měli z toho, že lidé mají právo realizovat rybolov v sociálně a ekologicky udržitelným způsobem. A poté se můžeme zamýšlet nad eh, systémem, kde by existovaly převoditelné rybolovné koncese, ale já rozhodně nejsem přesvědčen o tom, že by v tuto chvíli to mělo být zavedeno jako povinný režim, eh, protože v současné době zatím máme velké problémy, naražíme velké problémy u Eh, koncepce eh, tohoto systému a pokud tyto problémy nejprve neošetříme, nemůžeme tento nový systém zavádět jako povinný. Takže tady u této věci bychom měli být mnohem kritičtější, měli bychom zajít, zajít daleko hlouběji v té analýze, potřebujeme o tom ještě další diskusy, ale nakonec se domnívám, že pokud my ve výboru Envy eh, budeme řešit na jedné straně kapacitu rybářské floty, na druhé straně povedeme mnohem kvalitnější diskusy o pojetí Eh, přenositelných rybolovných koncesí, pak, eh, pak eh, přineseme nejlepší možný vstup, poskytneme co možná nejlepší možný vstup pro výbor pro rybolov. Ta reforma je nesmírně potřebná a dívám se nyní na Krista a Kristofera, těším se na kvalitní diskusy a doufám, že přineseme návrhy, které skutečně budou znamenat reálnou změnu. Děkuji mnohokrát, pane Eghotu, a nyní ještě Martin Kelenen z EKR. Mnohokrát v první řadě bych se chtěl omluvit eh, za stínovou zpravodajku, která se nemohla zúčastnit dnešního zasedání, nicméně mi požádala, abych hovořil jejím jménem. Chtěl bych také poděkovat Krisovi za jeho práci. Nejsem si jist, eh, zda chce jít eh, tak daleko jak vás, který říkal, že má naprostou pravdu ve všem, ale zcela jistě se ubírá správným směrem. Je to velká výzva pro parlament, abychom skutečně přispěli a zajistili dobrou situaci. Máme tady celou řadu skrytých zájmů, které se objevily. To se řeší především na půdě eh, výboru pro rybolov, takže je pro nás důležité, abychom usměrnili eh, danou strategii. Takže je důležité, eh, že do této chvíle společná politika pro rybolov v podstatě se snažila pouze umírnit eh, katastrofu, ale eh, nepodařilo se obnovit zdravé populace. Eh, v rámci Evropské unie dochází k přílišnému rybolovu, takže tato politika nepomáhá rybolovu a rybolov jako takový je velice zranitelným sektorem. Takže naše politická skupina, podobně jako řada kolegů, chce skutečně zásadně prosadit reformy abychom zajistili zdravé populace, prosperující sektor rybolovu a také obnovili moře. Cíl této politiky 10 let v podstatě máme řešit určitá selhání, například výměty, centralizované řízení a také musíme napravit eh, kvóty a nefungující pravidla. Návrh komise je slibným začátkem, nicméně můžeme navrhnout ještě více, abychom dosáhli lepší politiky. Několik dalších poznámek. Akvakultura. Musíme řešit eh, otázku eh, naší závislosti na dovozech potravin. Musíme se zaměřit tedy i na oblast akvakultury, dále pozměňovací návrh 96, podporujeme eh, zachování maximálních trvalých udržitelných výnosů. Co nás znepokojuje, je omezení eh, akvakultury, protože tady eh, může docházet k tomu, že pokud omezíme výměty, tak můžeme omezit také krmivo, které z těchto výmětů vzniká. Musíme tedy zajistit Trvale udržitelné výnosy musíme porovnat a s maximálními eh, trvalně, trvalé udržitelnými výnosy. V tomto ohledu podporujeme tyto návrhy, ale tato politika musí eh, udržet eh, maximální trvalé udržitelné výnosy do roku 2015, musí vzít v úvahu otázku smíšeného robolovu. Nicméně tento bod musí být řešen v kontextu eh, možného dosažení těchto maximálních trvalých udržitelných výnosů do roku 2015. Co se týče výmětů, populární téma, máme tady dlouhodobou ambici ukončení těchto eh, výmětů nejen v případě komerčního rybolovu, ale eh, v případě všech druhů ryb, které i nejsou ještě ohroženy. Chceme mít flexibilní regulační rámec, chceme zajistit nutné změny, co se týče chování. Co se týče převoditelných koncesí, to by měly spravovat členské státy na dobrovolné bázi, aby byly naplněny národní priority. Většina kvót bohužel v tuto chvíli končí v rukou několika eh, rybářů. Co se týče regionální CFP, chceme vytvořit rámec, aby členské státy mohly vytvářet regionální plány řízení, které budou vhodné pro jejich rybolov a stínová zpravodajka se těší na další spolupráci s panem zpravodajem a doufá, že dosáhneme dobrých výsledků. Děkuji vám. A nyní má slovo kolega Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Předchozí řečníci se zaměřili na kritické aspekty reformy, na kritická eh, témata, klíčová témata. Nesouhlasil bych s tím, že kolega Davis odvedl skvělou práci na tomto stanovisku. A rád bych zdůraznil, že eh, některé věci, které zde ještě nebyly zmíněny. První téma je obrovská rozmanitost situací v jednotlivých státech EU. Je tu opravdu obrovská diverzita, například co se týče složení flotil nebo jejich charakteristiky. Také co se týče způsobu e, lovu ryb a podobně. Je tu obrovská rozmanitost. A společná rybářská politika všechny tyto aspekty musí zohledňovat. Protože pokud tak neučiní, bude to mít velmi negativní následky. Zohlednění této rozmanitosti znamená také zohledňovat následující téma. Tím je přiblížení se pobřežním komunitám a podobně. Při definování jednotlivých politik to musíme zohlednit, protože to je jeden z hlavních nedostatků společné rybářské politiky. Je příliš centralizovaná a nezohledňuje potom ty konkrétní podmínky na místě. Protože pak je evidentní, že ji nelze aplikovat celkově, paušálně, že některé věci nelze aplikovat, někdy tato politika přináší i úplně opačné výsledky, než se očekávalo. Kapitola o regionalizace, to už je téma, které zmínili mnozí. To je kapitola, která je zatím nedostatečně řešena. Uvádí se zde argument, že smlouva o fungování Evropské unie neumožňuje jít dál. Nicméně jsem toho názoru, že když se chce, tak to jde. Takže je to opravdu zásadně důležité jít nad rámec regionalizace, tak jak se o ní hovoří v současném materiálu. Musíme opravdu poznat tu konkrétní realitu. Konkrétní realitu v jednotlivých zemích. To je totiž jeden z velkých nedostatků současné společné rybářské politiky. Mám zde na mysli tu neznalost konkrétní reality. Hovořilo se zde například o nadměrné kapacitě rybářských flotil, ale pouhé konstatování jako takové nestačí. Musíme přesně definovat, kterých zemí se tato situace týká. Už jsem zmiňoval, že jsme žádali komisi o to, aby nám poskytla údaje, kde je nadměrná kapacita, kde jsou ty nadměrné flotily, abychom měli opravdu takový přehled, takový profil, který by nám ukazoval, kde dochází k té nadměrné kapacitě flotil. Jde tedy o to znát, konkrétně situaci rybářských flotil v jednotlivých státech. Pokud to nenastane, tak de facto budeme nadále ve stejné situaci jako dosud. To tedy znamená, že ta celková koncepce nebude fungovat. Měli bychom si upřímně přiznat, že dosavadní studie které se zabývaly tématem například eh, převoditelných koncesí, byly studie, které přinesly velmi rozporuplné výsledky. A z tohoto důvodu by se měly členské státy rozhodnout, zda si přejí takový systém uplatňovat a používat, anebo ne. Existují situace, kde například převládá ten rybolov v pobřežních vodách a pak tam takový systém může mít dosti neblahé důsledky. Takže je no, opravdu kontraproduktivní zvažovat například eh, možnost, že by toto bylo závazné, plně závazné pro všechny. Další téma snižování kapacit rybářských flotil. Zde je třeba říci, že snižování kapacity nevedlo vždy k omezení objemu odlovu, protože pouhé snížení počtu plavidel nemusí automaticky znamenat, že se také sníží objem odlovu. On i menší počet plavidel může usilovat o odlov většího počtu ryb. Takže toto opatření nemusí vůbec automaticky vést k zvyšování udržitelnosti rybolovu. Tolik ještě na okraj k otázce závaznosti tohoto systému v jednotlivých zemích. Je to věc, kterou také zmiňují nevládní organizace a předkládají různé alternativy. Když hovoříme o kvalitě flotil, musíme mluvit také o významu a kvalitě eh, rybolovu v pobřežních vodách, toho drobného rybolovu. I zde je možné přijmout určitá opatření, například eh, provádět pozitivní diskriminaci takovýchto eh, flotil, které provozují rybolov v malém měřítku. Je to totiž něco, co přináší významné synergické efekty. Hmm, z hlediska využívání energie i vyšší produktivita odlovu z hlediska trvalé udržitelnosti. A můžeme zde také zvažovat určité prostorové vyčlenění různých typů aktivit jednotlivých rybářských flotil, respektive jednotlivých plavidel. Je třeba zohlednit a také veškeré pozitivní zkušenosti, které máme. Všechno jsou to alternativy a možnosti, které bohužel nejsou zohledňovány, ale zohledněné by být měly. A co se týče významu zlepšování znalostí no, z dostupných zdrojů, tak my máme politiku rybářskou, rybářskou politiku, která je společná, ale většina nákladů, které jsou spjaté s touto politikou, eh, spočívá potom na členských státech. A proto je důležité si uvědomit, že není možné, aby Evropská unie zde měla jakousi absolutní pravomoc v oblasti rybářské politiky, ale finanční důsledky eh, by se potom týkaly výhradně členských států. Často se setkáváme s tím, že panuje nedostatečná informovanost o konkrétních podmínkách v jednotlivých členských státech a to potom mívá neblahé důsledky. Proto je důležité zvýšit míru zapojení Evropské unie do snah získávat relevantní údaje. A dovolte mi říct ještě jednu věc. Společná rybářská politika je politika, která má také environmentální dimenzi, která je důležitá, má ale i hospodářskou dimenzi a sociální dimenzi. A tyto dimenze jsou v návrhu komise podceněné. Ta environmentální dimenze je de facto spochybňována tím, že není dostatečně zohledněna ani ta další dimenze, nebo ty dvě další dimenze. Musíme zde prostě mluvit o, žive, o lidech, kteří riskují své životy, když se vydávají na moře, aby vykonávali svoji práci a vykonávají v podmínkách, které jsou velice nebezpečné. A vykonávají tuto činnost proto, aby zabezpečili základní životní prostředky pro svoje rodiny. Takže i to je téma, které musíme zohlednit. To znamená zohlednit i ten hospodářský a sociální aspekt rybolovu. Protože jinak se nám nepodaří naplnit ani e, cíle environmentální. A to i přes třeba další zpřísňování kontrol a podobně. Děkuji, tak jsem vyslyšel asi všechny stínové zpravodaje, neomezoval jsem vás nějak v čase a nyní se mohou hlásit poslankyně a poslanci, abychom jakž tak dodrželi náš časový rámec a aby mohlo odpovědět Chris Davis a také komise, tak navrhuje omezit řečničkou dobu na dvě minuty. Nyní má slovo Peter van Dalen. Děkuji vám, pane předsedo. Souhlasím s přístupem komise i s přístupem navrhovatele. Je třeba jít cestou reformy. Loví se příliš mnoho ryb prostřednictvím příliš mnoha lodí a je příliš mnoho ryb vyhazováno zpět do moře. Na základě toho, co jsem řekl, bych rád potrhl několik věcí. podle mého názoru by eh, ta zpráva mohla být trochu ambicioznější, co se týče ekologičtějšího lovu ryb, už se o tom hovoří v pozměňovacím návrhu 73, ale byl bych rád specifičtější opravdu takové metody lovu ryb, které jsou šetrné k životnímu prostředí i k rybám jako takovým tomu bychom měli dát větší možnosti, zatím je to pro mě formulováno příliš obecně. Druhé téma. Bohužel eh, společná rybářská politika je ovlivňována spíše politickými rozhodnutími než vědeckými zprávami. Já bych rád posunul to těžiště mnohem více na ty eh, vědecké zprávy. Zde by bylo vhodné to doplnit. Třetí téma, které není zmiňováno. To jsou fiskální facility pro ty rybáře, kteří opouštějí své povolání. V mé zemi je celá eh, řada rybářů, kteří se vzdávají svého zaměstnání a eh, například potom pracují ve vnitřní plavbě. Když člověk přejde do nového zaměstnání, tak si myslím, že takový člověk by například měl mít nižší daňovou zátěž, protože oni tím přispívají k omezení lovu a proto by měli mít nějakou úlevu, když eh, nastoupí do nového zaměstnání. A potom jsem neslyšel také nic o tom, jak se chováme my. Když eh, jsem ve Štrasburku, tak vidím v sushi barech polovinu Evropského parlamentu, jak si tam dávají rybu tak dámy a pánové, proč eh, nezměníme i naše chování? A potom mám, pane předsedo, něco na vás a na koordinátory, procedurální téma, které je teď mimo uh, toto téma, ale já zde chci říct si něco k řečnické době, kterou poskytujete. Udivuje mě, že dáváte opravdu takový rozsáhlý čas některým řečníkům. Proč jste omezil druhé kolo diskuse, ale ne, eh, ne, neomezil jste to první kolo diskuse? Můžete to prosím projednat eh, s koordinátory? Děkuji. Děkuji vám. Je to důležité téma, to je mi jasné, ale na základě eh, zasedání koordinátorů chci říci, že to je opravdu velice důležité téma. Každý chce mít prostor svoje, pro svoje téma i tam. My jsme už eh, tomu této věci předlo- vymezili dostatek času. Ještě přečtu řečníky. Und Lajos Bokros. Ja. Takže to byl seznam řečníků a Janus má slovo. Děkuji vám. Já se jmenuji Janoš, nikoli Jonáš, eh, jak řekl pan předseda, to jsou opravdu dvě různá jména. Já jsem si velice pozorně vyslechl to, co zde zaznělo, nicméně bych zde něco rád kritizoval, protože každý z řečníků Hovořil pouze o tom námořním rybolovu, ale nehovořil o sladkovodních rybách. 75 vylovených ryb je z moře, ale čtvrtina ryb je sladkovodních. A já souhlasím s tím, že ochrana rybích populací na moři je velice důležitá, ale i ochrana populací sladkovodních ryb, e, například řek jako je Dunaj nebo Rýn, je také velice důležité téma. Jedná se zde i o kulturu rybolovu, která už je stará i několik tisíců let a je vhodné ji také zmínit. Mnozí hovořili například o tom, jak dobrý je losos, ale jedli jste e, také ryby z Dunaje, pstruhy, kapry, nebo jiné druhy ryb. Já bych vám doporučil, abyste ochutnali i tyto druhy ryb a uvidíte, že jsou to podobně lahodné ryby jako ryby mořské. Já bych proto rád vyzval Krisa Davise, aby odvolal všechny ty pozměňovací návrhy, které by znevýhodňovaly sladkovodní rybolov. A pokud to Chris Davis neučiní, tak bych poprosil eh, kolegy, aby nepodpořili příslušné pozměňovací návrhy Chrisa Davise, protože já tyto pozměňovací návrhy považuji za diskriminační a kontraproduktivní. Chtěl bych kolegu upozornit, že i Velká Británie provozuje sladkovodní rybolov a musíte se také zodpovídat britským rybářům, kteří chovají pstruhy. Projednáváme zde rybářskou politiku uplynulých let a všechny aspekty, které přispívají k biodiverzitě, musíme zohlednit a týká se to tedy i sladkovodní oblasti, takže prosím pana Davise, aby odvolal své pozměňovací návrhy v tomto směru. Děkuji Karl Schlitter a pak pan Zebr. Děkuji, Krysy, za tvoji zprávu. Já myslím, že ten název je, milný. Eh, Neměla by to reforma rybolovu a reformou řízení moří, proto bychom také měli mít eh, sdělené pravomoce, nebo minimálně by Krys měl být přizvat k vyjednávání eh, v radě, aby tam hájil stanoviska našeho výboru. Pokud jde o ty koncese, mně se až tolik přenositelné koncese nelíbí, ale myslím, že normální logika trhu je taková, že větší sežere menšího. Taková je moje analýza věci. A mohu tomu říct, mohu s tím souhlasit pod jednou podmínkou. Říkal jste, že ryby by měly mít uh, sex, což by ve Švédsku uh, vyznívalo zvláštně, protože když to za prostitutku říká se tomu kot, je treska, takže u nás by to mohlo, mohlo vyznít opravdu podivně. A nicméně uh, my nenesme odpovědnost za reprodukci ryb. Oni, oni se reprodukují sami. Není to člověk, který stvořil eh, ryby. Ryby se tvoří sami na volné moře a proto logický závěr to je takový, že rybolné koncese a kvóty by měl dostat každý jednotlivý evropský občan. A pokud nějaký profesionální rybář chce eh, vykonávat tuto profesi, vykonávat rybolov, měl by si koupit kvótu od každého občana. Pak bychom měli rybolovnou politiku, která by byla ředitelná, jak se já domnívám. Bylo by to technicky složité, ale myslím si, že ta představa, ta myšlenka, že ryby patří všem občanům, je správná a je pomílené dávat koncese pouze největším plavidlům a tak dále. Takže jde o právo každého občana, pokud chce někdo tato právo využívat, měl by si je od občanů koupit, protože ryby jsou veřejným zdrojem a rybáři pouze využívají zdroj, který je všem společný. Eh, byl jsem zpravodajem pro výměty v uplynulém volebním období a jedna věc, která se velmi líbí ve vašem eh, návrhu, je to poznací číslo 50, je opravdu důležité, abychom nevytvářeli nějaké skryté pobídky nebo eh, druhotný trh s výměty. Proto musíme mít jistotu, že to není ziskové, že skutečně vám budou zaplaceny pouze skutečné náklady za dovezení výmětu do přístavu. Neměli bychom vytvářet žádné zvrácené pobítky. Dále pokud jde o rybí farmy, chov ryb, souhlasím s vámi u trvalé ale myslím si, že tady je třeba se zaměřit spíše na bíložravé ryby. To je potom skutečná trvalá udržitelnost. Takže mělo by být snazší, aby se na trh uváděly například právě kapři a podobně, prostě bíložravé ryby. To, to by bylo, myslím, mnohem držitelnější, kdybychom se vyhnuli problému s výměty, eh, s vedlejším lovkem, eh, hledáním eh, trhu pro tyto věci a tak dále. Že toto je jedna z iniciativ, na které já se budu chtít zaměřit. Souhlasím tedy s většinou tvých návrhů. Ehm, pár věcí bych rád změnila. Myslím si, že celkové zaměření reformy je správné, ale jde tedy o o reformu řízení moří. Nemělo by to být eh, svěřeno pouze rybářům nebo těm, kdo se o to zajímají. Děkuji a nyní má slovo pan Zebr. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji Chrisu Davisovi i stínovým zpravodajům za dosavadní odvedenou práci. Je nesporné, že se zde jedná o zdroj i zodpovědnost na úrovni společenství a že jsme se zatím v Evropě nedostali příliš daleko při vykonávání naší zodpovědnosti. Jak čísla ukazují, každá čtvrtá ryba se mrtvá vhazuje zpět do moří a 60 ryb, které se skonzumují, jsou dováženy a každý rok o 3 eh, stoupá rozsah naší eh, rybářské flotily. To je v prvním odstavci zprávy Krisa Davise a tato čísla ukazují, že je skutečně třeba něco udělat. Komise předložila návrh, který jde určitě správným směrem a teď je zásadní, abychom za prvé posílili tu eh, datovou základnu, kterou máme, tak abychom ji neotřásali prostřednictvím různých návrhů a posudků, abychom prostě věděli, o čem je řeč. A za druhé, abychom řádně rozdělili role mezi, mezi EU a eh, členskými státy. Myslím, že je dobré stanovit celkovou kvotu, rozdělit ji mezi státy, ale ten mikromanagement státům přenechat. Eh, a rezervovat kvóty pro drobné rybáře, ať už je to 20% nebo kolik, zkrátka nějaká kvota by se tam eh, rezervovat měla, ale eh, ta nejvyšší úroveň by neměla zasahovat do toho mikromanagementu. Potom je s tím také důležité spojit maximální transparentnost. Problém je, že zatím v této oblasti jsme velmi málo transparentní, jak zde říkala Linda nebo Chris eh, o té pokutě a o tom podvádění, kdyby tam byly jasná pravidla a transparentnost, tak by to nenastalo. Potřebujeme také fungující sankční mechanismus. Problém je v tom, že když se například ilegálně loví ryby, tak je třeba opravdu stanovit tvrdé, adekvátní tresty, aby měly odrazující funkci. A těší mě, že i výbor pro životní prostředí zde může říct si své, protože přenechat to eh, lidem pouze z oblasti rybářství, to byla chyba, které jsme se dosud dopouštěli. Děkuji a nyní Lajos Bokroš. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem také ze země, kde nemáme přímý přístup k moři, takže nebudu příliš hovořit eh, o mořském rybolovu, ale zároveň si myslím, že mám další důležité připomínky, které mohou vést ke zlepšení a aktualizaci této zprávy, tohoto návrhu. Jedna věc, která tam chybí, jsou finance. V tom odůvodnění máte pouze jednu větu, která se týká financí, je to první odstavec, poslední věta, eh, kde říkáte, že Reblov je sotva ziskový a v podstatě se drží při životě díky dotací. Pokud to dáte do širšího kontextu, tak máte pocit, proč dochází ke snižování evropské moci. V podstatě investujeme do něčeho, co je naprosto ztrátové eh, z hlediska daňových poplatníků. Dotace mohou být odůvodnitelné, pokud jsou dočasné a pokud financují eliminaci přílišné kapacity, ale tady máme něco odlišného. Používáme dotace, abychom naopak uchovali tuto přílišnou kapacitu, což je eh, negativní přidaná evropská hodnota než něco pozitivního. Byl jsem donedávna členem výboru pro rozpočet, takže vím, kolik finančních prostředků investujeme do věcí, eh, které v tom konečném výsledku nepřinášejí nic pozitivního. Takže bych navrhl, abychom měli určitou koordinaci, spolupráci eh, spolu s výborem pro rybolov, ale i s výborem pro rozpočet, protože pokud někdo pouze analyzuje pozměňovací návrhy, tak eh, to nemá nenavrhuje to, jak snížit dotace, jak zajistit efektivnější financování této politiky. Aniž bychom se tedy podívali na trvalé udržitelné finanční prostředky v této oblasti, tak podle mého názoru nemůžeme náležitě tento celý problém vyřešit. Děkuji vám. A nyní bych rád dal slovo komisi. Máte pět minut. Kolega z DG Mare, prosím, máte slovo. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Na úvod eh, bych chtěla říci, že komise velice podporuje danou zprávu, kterou předkládá pan Davis, velice ji podporujeme a víceméně sdílíme stejnou analýzu s panem zpravodajem, co se týče nedostatků um, společné rybolovné politiky. A myslím, že v podstatě tento návrh také posiluje naše uh, vize, co se týče reformy. Takže souhlasíme s většinou těchto návrhů. Nebudu hovořit k jednotlivým pozměňovacím návrhům, ale chtěl bych se zmínit o několika odrážkách, které jsou ve stručném odůvodnění jeho zprávy. Zcela jistě vítáme iniciativy na prosazování obnovy populací, to bylo jasně řečeno. článku 39 smlouvy eh, nejsou eh, žádná opatření, která se týkají eh, ekologických cílů, ale podle našeho názoru díky těmto cílům můžeme dosáhnout cílů, které jsou stanoveny ve společné rybolovné politice, které jsou dány článkem 39. Čili obnova populací je zcela základní podmínkou pro dosažení dalších cílů v praxi. Ano, co se týče dlouhodobých eh, plánů řízení, máme tady roční cíle, které jsou dány v dlouhodobých cílích eh, řízení, které musíme respektovat. Jediná nová věc, musíme to činit tak, eh, aby komise podle článku 43.3 mohla stanovit roční kvóty odlovu. Čili musíme vytvořit takový systém, který zajišťuje jednak sebekázeň, ale také eh, musí naplňovat podmínky stanovené článkem 43.3. Této situace jsme ještě nedosáhli. Co se týče výmětů, měli bychom udělat více a eh, pan Davis zcela jistě podporuje tuto myšlenku. Eh, měl bych, eh, nebo chtěl bych rozptýlit určité pochybnosti, co se týče daného návrhu. Eh, dnes dopoledne zaznělo, že náš návrh chce učinit povinnou vykládku všech druhů ryb, i podměrečných ryb, že to vede k podpoře obchodu s malými rybami. Ne, tento návrh musíme vidět tak, že současně s tímto návrhem dáváme dohromady veškeré prvky, které jsou nezbytné k tomu, abychom minimalizovali počet malých podměrečných ryb, které jsou uloveny. Jednak z hlediska legislativy a také z hlediska ekonomických stimulů pro přijetí eh, selektivního rybolovu. Jak by to tedy podle nás mělo fungovat? Dáme dohromady opatření, která zajistí selektivnost rybolovu a ty malé ryby, nebo ten počet malých ryb a jejich odlov se bude snižovat, ale víme, že pochopitelně to nemůžeme snížit na eh, nulu. Čili nevyhnutelně, ať již zajištíme jakýkoliv pokrok v oblasti této selektivity, tak budeme snižovat sice výlov těchto malých ryb, ale nebude to úplně vymyceno a nemůžeme tyto malé ryby nechat někde hnít. Čili je důležité, abychom maximálně snížili ten počet eh, ryb, eh, které jsou předmětem vykládky. Ale co je důležité, musíme zcela jistě zvrátit ten současný trend. Co se týče eh, koncesí, opět je to kontroverzní jak zde, tak i na jiných fórech. Chtěl bych pouze Eh, zopakovat slova pana zpravodaje. Chtěl bych říci, že návrh komise má umožnit členským státům, aby si připravili své národní systémy těchto převoditelných rybářských koncesí, aby mohli řešit legitimní obavy, co se týče možné akumulace, možných oblastí nebo segmentů, kde by zmizely tyto koncese. Tady máme celou řadu nejrůznějších zkušeností v celé řadě zemí po celém světě, ale i také v rámci členských států Evropské unie. Komise eh, netvrdí, že tyto koncese eh, jsou dokonalé, vyřeší stoprocentně všechny problémy, ale je to zcela jistě mnohem lepší než jiné známé varianty, které máme k dispozici. Zkušenosti celé řady zemí poukazují na to, že pokud eh, nechráníte ty malé, drobné rybáře, tak eh, ten systém prostě nebyl vytvořen k tomu, aby tomu tak činil. To je případ Islandu. Nicméně v zemích, eh, kde převoditelné rybářské koncese nebo podobné systémy byly vytvořeny tak, aby bránili drobné rybáře nebo místní komunity, tak eh, se podařilo tyto komunity ochránit. To je například na Novém Zelandě, v USA máme vynikající příklad, eh, v Chile, čili zcela závisí je na tom, jak je to nastaveno. To je klíčové. Neměli bychom brát TFC jako něco velké selhání, nedostatek. Ne, vše záleží na tom, jak je ten systém nastaven a náš návrh dává velký prostor pro manevrování a členské státy se mohou sami rozhodnout, jak ten systém bude v jejich kontextu fungovat. Co se týče drobného rybolovu, použil bych slov, která zazněla zde, možnost vytvoření systému kvót a alokací kvót mezi členskými státy. Eh, které bude oceňovat ty, kteří je naplňují pravidla. Ano, komise s tím naprosto souhlasí, ale chtěl bych připomenout, a pan Davis to také říkal, že v podstatě to je výsada členských států. Otázka tedy zní pro vás, jako pro spoluzákonodárce, pokud si myslíte, že už by to nemělo být pouze na členských státech, pokud bychom měli mít nějakou všeobecnou povinnost, tak eh, aby se měly stanovit určité priority, systém alokací, práv rybolovu, který by eh, například prosazoval více malý rybolov nebo praktiky trvale udržitelného rybolovu. Pochopitelně komise to maximálně podpoří. Dnes je to na členských státech, je to jejich výsada a otázka zní, zda by tato výsada měla takto dále přetrvávat. Otázka akvakultury. Rozvoj akvakultury musí být podpořen je to plně kompatibilní s respektováním ekologických zákonů v Evropské unii. Otázka eh, krmiva. Eh, souhlasíme se s panem zpravodajem. Globalizovaný trh s rybím krmivem je takový, že těžko můžeme nastavit jasná pravidla vztahu mezi eh, výrobou a rybí moučkou. Je to globalizovaný trh, eh, tyto produkty přicházejí z Chile, z Peru a například eh, to je potom krmivo určené pro drůbež, čili těžko můžeme nastavit jasné vztahy. Co se týče otázky transparentnosti, ano, naprosto souhlasíme, čím větší transparentnost, tím lépe. To je tedy stručná reakce. Další otázka. Regionalizace. Měli bychom eh, mít podrobnější legislativu, než je uvedena v daném návrhu. Pro nás je to snadné a už jsme to řešili mnohokrát. Právníci nám to nedovolí. Je to oblast, kde smlouva eh, nemá žádné ustanovení, co se týče regionálního přijímání rozhodnutí. Je to velice citlivá legislativní oblast, čili těžko můžeme přijímat legislativu, proto jsme to tedy neučinili. Ale nad rámec těchto právních problémů máme ještě zásadnější otázku. Je to skutečně dobrý nápad? Otázka zní následovně. Regionální přijímání rozhodnutí se bude muset rozvíjet. Nikdo nemá kouzelný proutek, nemáme nějaké jasné řešení, musíme mít různé způsoby v celkovém právním kontextu, který jsme navrhli, a budeme postupovat. Takže regionální spolupráce možná nebude uplatnitelná v určitých oblastech, za určitých okolností, čili místo toho, abychom měli eh, velice podrobná, přesná pravidla, jak to fungovat, tak bychom to měli brát jako určitý proces, který se bude postupně eh, vyvíjet podle daných okolností. Dále pobřežní komunity a investice do těchto komunit. Ano, naprosto souhlasím, když jsme probírali návrh pro fond eh, moří, tak eh, jsme navrhli odklon eh, v podstatě těch fondů, které jsou vyčleněny na dotovanou likvidaci lodí. Takže nebudeme poskytovat další dotace do těchto aktivit, budeme naopak rozvíjet pobřežní aktivity, takže hlavní zaměření tohoto námořního fondu bude takové, že budeme odklánět finanční prostředky od likvidace lodí, ale tyto finanční prostředky budeme investovat především do dalšího rozvoje pobřežních komunit. Co se týče pracovních podmínek, eh, podmínky zahraničních a poměr zahraničních pracovníků, Nemáme úplně aktualizované informace, ale jsou tady odhady a mění se to v jednotlivých segmentech, že při nejmenším tady máme 10 eh, občanů eh, na našich lodích, kteří pocházejí ze zemí mimo Evropskou unii. Eh, v některých případech je to mnohem větší, ale tyto informace nejsou aktualizovány. Ten všeobecný trend za poslední léta je takový, že dochází k neustálému nárůstu Pracovní podmínky, to je také zcela zásadní. Dobrá zpráva je ta, že eh, máme umluvu Mezinárodní organizace práce, eh, která bude podepsána členskými státy. Je to opět výsada členských států za tak učiní a my jsme přesvědčeni, že eh, strany a a vůbec přijetí eh, této umluvy bude mít dobrý vliv na pracovní podmínky. Dále otázka informací, že potřebujeme více informací, abychom měli úspěšnou politiku. Naprosto souhlasíme jenom pro informaci, která je relevantní. Je to společná politika, nicméně ta data musí být hrazena eh, ze strany členských států. Evropský rozpočet už eh, hradí 50 těchto výdajů a v rámci IMF navrhujeme balíček 250 milionů euro, které mají e, zafinancovat sběr dat a mělo by to být až na úroveň 65 celkových výdajů na tuto činnost. Doufám, že jsem odpověděl na veškeré dotazy. Děkuji. Děkuji vám za vaše odpovědi. A jako poslední bude mít slovo pan zpravodaj Chris Davis. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegům za tuto diskusi. Pokusím se to stručně schrnout. Eh, jenom eh, bych rád zmínil, že v uplynulých měsících jsem se zúčastnil mnoha eh, jednání se zasudce komise, kde opravdu se vystavili často tvrdým útokům, takže myslím si, že tato diskuse je určitou úlevou a potěšením Eh, spíše, spíše než eh, obvyklým očistcem pro zástupce komise. Eh, rád bych také řekl, že, jsem, že si připadám, že mám opravdu štěstí, že mám takové stínové navrhovatele a také Olika Rodest v, v výboru pro rybolov, která je zpravodajka, je vynikající a vypracovala pro výbor také podkladový dokument, který um, zdá se indikovat, že zastává stejný většinový názor, který se zde ozýval dnes. E, k pár aspektům. Jednak ke sladkovodním vodám já jsem si neuvědomoval, že se dopuštím diskriminace vůči nim. Pokud tomu tak je, tak samozřejmě to nějak vyřešíme. A pan Lajoš Bokroš zmiňoval Financování, samozřejmě to je vždy klíčový aspekt, ale existuje samostatné finanční nařízení, proto se této, tohoto aspektu nedotýkám. Obávám se, že zpravodaj u této věci nepřijde se změnovými návrhy, které vy přivítáte, ale um, možná bude možná to nějak skloubit. Abych zareagoval například na Lindu McEwen, ta hovořila o výmětech a tak dále, jaká alternativa. To má kolegyně pravdu a já se také snažím říkat ve vysvětlení, že zákaz výmětu vytváří určitou dynamiku. Nejde o eh, statický finální eh, kýžený stav, je to věc, která vytváří změnu. Tak tomu bylo například v Norsku. Všichni eh, pořád říkali, že selektivní rybolovná zařízení nejsou k dispozici. Najednou, když se zavedl zákaz výmětu, ta zařízení k dispozici byla. Ovšem, zavést to populace od populace, či v určitém časovém horizontu, to je otázka diskuse. Dále to, že eh, přenositelné koncese v Novém Zélandu nesnižuje kapacitu, a to není otázka principu, to, tady jde pozor to, že špatný systém je třeba změnit. Eh, v Spojeném království máme také uh, určitý uh, systém přenositelných koncesí, který si zasluhuje opravdu velké, velké změny. Potřeboval by výrazně změnit. Na pana Klenena, zda možná možné do roku 2015 toho dosáhnout, ale závisí to na uh, definici MSI, které uh, MSY, pardon, které které komise eh, na schvál zavedla vágně. pokud by to bylo FMSY, eh, pak to možné je. Eh, obnovit biomasu samozřejmě do 2015 ne, na, napříč všemi odvětvími rybolovu ani ne do roku 2020. Tady to bude záviset na té definici. Dále kolega zmiňoval, jaká je moje definice maximálního ekonomického výnosu. Já jsem řekl, že mě já vycházím z toho, že bylo třeba se vrátit do úrovně před 50 lety, ale může jít o pohou interpretaci toho, jaká je správná vyváženost mezi, eh, mezi eh, objemem či kapacitou rybářské flotily a ziskovostí. Eh, možná z té definice bude zaslovat určité přizpůsobení. Eh, myslím, že hlavně problém mám s panem Ferreirou, určitě se k tomu ještě eh, vrátíme v rybovolném výboru dnes odpoledne. Tady jde o odlišný přístup. Jedna věc, pane Ferreiro, vy jste zmiňoval, že rybáři riskují své životy, eh, když loví ryby a snaží se prostě si zachovat oběti. A to je jenom právě ukázka nadměrného vytěšování populace a měnou rybolovu, protože ty snadno dostupné ryby prostě už vyhynuly, už, už neexistují. A myslím si, že ta představa je taková, že bychom eh, za prvé tedy měli podpořit drobný rybolov, což je ovšem primárně odpovědnost členských států, eh, i když eh, také nařízení pro rybolov v tom bude pomáhat. A nemůžeme na jedné straně říkat, že chceme více regionalizace a na druhé straně si přejeme další opatření od komise, která by podporovala drobný rybolov. Tady jde v zásadě o, o věc, která leží na betech členských států a neměli bychom z toho obvinovat Brusel. Také nemůžeme říkat, že budeme nadále dotovat eh, rybolovnou činnost, která je nezisková. To opět zase podporuje nadměrný rybolov eh, a navíc to poté vyústuje ve finanční eh, krize, jako je ta, kterou nej v Evropě zažíváme. A konečně Christopher Filner správně uvedl, že Rozhodnutí o politice rybolovu jsou zde v parlamentu utvářena přijímána příliš malým okruhem, okruhem lidí. To platí i pro vlády členských států, Ministři eh, pro eh, rybolov obvykle nemají významnou pozici v rámci svých vlád a přijímají eh, krátkodobá, stanoviska krátkodobá rozhodnutí, namísto toho, abychom vysílali správný signál vůči zbytku světa o tom, jak správně řídit oblast rybolovu. To samozřejmě do jisté míry platí zde v parlamentu a v tom je právě to riziko. Riziko toho, že pouze malý okruh poslanců, kteří jsou motivováni a kterým Eh, také leží na srdci propagace národních zájmů, úzce národních zájmů eh, se eh, objeví vždy na těch pravých místech v pravý čas. A řeknou, samozřejmě a, a poté tady, až se bude v jejich, v jejich skupině eh, rozhodovat, eh, rozhodovat všem o aspektech rybolovu, o tom, jak hlasovat, tak ti lidé chybí. Eh, ale svět je zpravován těmi, kdo jsou na správném místě v pravou chvíli, takže my tam, že musíme být. Děkuji, Chrisi Davisy. Myslím si, že bylo opravdu důležité prodiskutovat podrobně toto téma. Termín pro pozměňovací návrhy 9. březen 12.00 ve výboru Envy. Budeme hlasovat 12. dubna a vlastní zpráva v výboru PECH se bude hlasovat 10. června a potom v září na plenárce, ještě jsem zapomněl, 25. dubna budeme hlasovat na výboru Envy. Myslím si, že to bude velice důležitá zpráva a bude také takovým lakmusovým papírkem který ukáže, jak funguje Lisabonská smlouva v oblasti rybolovné politiky a oblast rybolovu a oblast eh, zemědělské politiky se vždy projednávala za zavřenými dveřmi. Nyní máme možnost, pokud budeme v Evropském parlamentu jednotní, zde skutečně pokročit, tak aby se tyto politiky staly transparentnější. A proto stínoví zpravodajové i zpravodajové Navrhovatelé zde nesou velkou zodpovědnost a jistě ji náležitě naplníme. Než se dostanu k dalšímu bodu pořadu jednání, tak zde přivítám skupinu návštěvníků z Finska, kterou pozvala Satu Hasi. Myslím, že sedí tam vzadu pod okny. Srdečně vás vítáme ve výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu. Nyní se dostáváme k dalšímu pořadu našeho programu, je to bod číslo 6 týká se společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Zde je navrhovatelem kolega Ferreira. Máme k dispozici 30 minut času, protože právě pro ten předchozí bod jsme si vzali trochu více času, takže nyní pro návrh stanoviska kolegu, kolegy Ferreiry máme 30 minut. Jako první promluví Navrhovatel pan Ferreira. Děkuji vám, pane předsedo. Pokusím se být stručný. Toto stanovisko vychází z poznatku, že organizace a fungování trhu s Produktu rybolovy a akvakultury má přímé i nepřímé důsledky pro udržitelnost populace ryb a mořských ekosystémů a také pro veřejné zdraví a bezpečné potraviny pro naše obyvatele. E, v návrhu stanoviska jsem se snažil reagovat na tyto dva aspekty, tedy aspekt environmentální a také na otázku zdraví a potravinové bezpečnosti. Té první skupině otázek je třeba říci to, že environmentální aspekt nemůžeme v oblasti rybolovu pominout a oddělit ho od hospodářského a sociálního aspektu. To jsou věci, které jsou navzájem velice úzce provázané. A proto, aby se zlepšila environmentální udržitelnost, musíme věnovat pozornost také dalším opatřením na úrovni hospodářské a sociální. To je taková obecná vize, obecný pohled, z kterého toto stanovisko vychází. Šlo zde o to, abychom podpořili a zdůraznili roli do drobného rybolovu, abychom podpořili producenty, kteří patří do tohoto segmentu. Jedná se zde o segmenty, kde dochází k malé integraci v rámci společné organizace trhů. Platí to zvláště pro některé členské státy. A jak už jsem řekl, tento segment bývá obvykle spjatý s otázkou udržitelného využívání zdrojů, týká se to populací, spotřeby energie a podobně. Nesouhlasím s kolegou Davisem, že Vše, co slouží pozitivní diskriminaci, by mělo být ve výhradní pravomoci eh, členských států. Myslím si, že můžeme učinit také něco na této úrovni, abychom podpořili drobný rybolov. Protože členské státy mají několik možností, které jsou ale určitou měrou omezené a někdy ani ten právní rámec neumožňuje provádět takovou pozitivní diskriminaci. Je třeba tedy k tomu přistupovat z hlediska společné organizace trhů. Společná organizace trhů by měla více přispívat ke zvýšení příjmů v tomto odvětví a také by to mělo zlepšit odbyt produktů rybolovu a akvakultury tak aby se tím zvýšila přidaná hodnota. To je důležitá věc z hlediska trvale udržitelného rozvoje. V podstatě jde o to, aby to také odpovídalo schopnosti obnovy existujících populací. Potřebujeme takové nástroje, potřebujeme posílit nástroje regulace trhu, aby se tím vyřešily hlavní problémy, s nimiž se toto odvětví potýká. To jsou tedy například nedostatečné příjmy a problémy s odbytem produktů. Samozřejmě tyto věci také souvisí s otázkou informovanosti spotřebitelů. Nebudu zde zacházet do přílišných detailů, můžeme se potom věnovat jednotlivým otázkám, ale nechci zde natávat čas, takže obecně eh, tyto úvodní poznámky. Děkuji, pan Filner a pak Mario Ferreru. Tak, pan Filner. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám k tomuto tématu více názorů než k těm předchozím zprávám, takže já se pokusím trochu zdržet zkrátka a hovořit obecně. Jsem toho názoru, že v tomto návrhu stanoviska, který vypracoval kolega, je příliš málo zohledněna otázka trhu a příliš výrazně se zde hovoří o veřejných financích a o dotacích. Myslím si, že by se neměly přidávat špatné peníze k těm dobrým. A odvětví rybolovu už obdrželo tolik peněz a už jsou tam tak převýšené kapacity, tak pokud se tam dodá ještě více peněz, tak to situaci spíše zhorší než zlepší. Podpora reformy, ano, to je dobrá věc. Ale předpokládat, že když se poskytne více Eh, peněz, například pro eh, vykládku, pro eh, skladování a pro tu běžnou práci, tak to podle mého názoru není v pořádku, protože ta nadbytečná kapacita v oblasti evropského rybolovu je opravdu veliká. A souvisí to mimo jiné s tím, že tento sektor byl tak výrazně dotován, dotovány z peněz daňových poplatníků. Měli bychom tedy vycházet z toho, že by se neměly navašovat eh, dotace, protože to situaci jenom více zhorší. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat panu kolegovi za tuto zprávu, která skutečně nás vede k hlubokému zamyšlení hovoří o drobném rybolovu, pobřežním rybolovu. Velice často se jedná o rodinné e, podniky, takže pro celou řadu e, zemí je, je to velice důležité, je tam velká zaměstnanost. Pro některé regiony je to hlavní sektor, který vytváří pracovní místa. V současné době se na to musíme podívat v kontextu Eh, balíčku eh, navrhovaných reform společné rybolovné politiky. Eh, lidé chtějí chránit životní prostředí, mít trvale udržitelný rybolov, chtějí uchovat mořský ekosystém a Výrobní organizace tady sehrávají velice důležitou úlohu nejen pro stabilizaci trhu, ale také pro zvýšení tedy příjmu pro výrobce, ale také pro monitorování výměnu, pro sběr dat. Musíme tedy zajistit maximální trvalé udržitelný výnos z roku 2015. Organizace výrobců mohou lépe kontrolovat také nechtěný výlov, monitorovat populace a mohou to dělat nezávisle od tržních potřeb. Tím zlepší konkurenceschopnost podniků a také zlepší otázku regionalizace. Pan Ferreira řeší otázku minimálních financí, co se týče vykládky, nežádoucího odlovu. Komise navrhuje bezplatnou distribuci charitám, například v případě těchto nechtěných odlovů. Možná bychom mohli mít eh, ještě další eh, přístup, který by kombinoval určité aspekty, čili kompenzační opatření prostřednictvím eh, nějakých specializovaných fondů. Musíme se podívat také na požadavky spotřebitelů, je to otázka označování. Ano, souhlasíme, celá ta problematika je nesmírně složitá, ale měli bychom mít maximálně jasné označování pro spotřebitele aby spotřebitel měl skutečnou volbu při plném vědomí informací. Já vím, že je to velice složité. Není to pouze otázka, zda produkt je čerstvý. Například to může být eh, čerstvé eh, na té lodi, ale potom otázka, jak ta čerstvost je zajištěna, je další věc. Musíme mít tedy minimální informace i v mezinárodním kontextu. Myslím si, že v tuto chvíli tyto informace nejsou poskytnuty. Musíme se podívat také na flotily, musíme také zajistit minimální pravidla, co se týče původu. Dovážíme eh, země ze třetích zemí, kde nejsou uplatňovány spotřební daně, kde se také uplatňují jiná pravidla. Musíme tedy zcela jistě zmínit také otázku původu. Pokud nemáme opatření v oblasti původu ryb, tak to vede k nekalé konkurenci. Často nejsou dodržovány zákony, takže je důležité, aby eh, tyto, tato pravidla byla uplatňována také v případě dovozu eh, z třetích zemí. Dále středozemí a Černé moře. Tyto oblasti potřebují specifická opatření. Jsou to odlišné oblasti. Děkuji. Děkuji vám a nyní za zelené Bas Eichhout a potom bude mluvit Anna Rozpach, tak není Bas Eichhout. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručný. Měli jsme rozsáhlou diskusi k předešlému bodu, ale i tato otázka je velice důležitá, protože se jedná o společné organizace trhu. Co je zásadní v návrhu komise? Tam se jasně uvádí cíl eh, této společné organizace trhu. Mělo by být naplněno mnohem více cílů v rámci celé politiky rybolovu. To musíme mít na paměti, protože hovoříme o společné organizaci trhu pro rybolov a ne pro ryby. Musíme tedy mít na paměti ten širší cíl tohoto návrhu. To je podle mého názoru zásadní. Pochopitelně je tady určitá kritika vůči návrhu komise, co se týče pravomoci, které dává těm výrobním organizacím, tady bychom měli být také kritičtí jako parlament. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji, že tak činí ve své zprávě, to podporujeme, protože si myslíme, že jedna věc, která chybí v návrhu komise, je jasné prohlášení toho, že eh, bychom měli podporovat ti, kteří se drží pravidel a měli bychom eh, trestat ti, kteří tak nečiní. Například eh, komercializace toho nechtěného odlovu by mohla vytvořit určité finanční stimuly pro rybáře, aby se zaměřil na ty ryby, které původně neloví. A je důležité, abychom i tento problém řešili a podporujeme v tomto ohledu pana zpravodaje. Těším se na ještě zlepšení této otázky. Jedna doplnění informace pro spotřebitele. V návrhu komise se hovoří o FAO. V podstatě to je otázka původu ryb, když se podíváme na velikost těchto oblastí, tak je, jsou to příliš velké oblasti, to znamená, eh, že často eh, spotřebitelé stejně nemají představu, odkud ty ryby pocházejí. Měli bychom tedy poskytnout eh, mnohem přesnější geografické informace o původu ryb. To by mělo být součástí daného návrhu. A poslední otázka pro pana zpravodaje a to, proč pozměňovací návrh 11 vypouští příležitost Eh, rozdělení eh, těch eh, výmětů pro filantropické nebo charitativní účely. To bylo vypuštěno panem zpravodajem, jenom si říkám, proč tak učinil. Děkuji. Děkuji Basu Eichhautovi a jako poslední promluví Anna Rozpach. Tak, formand. Jeg vás også fatte mig Děkuji vám, pane předsedo. Pokusím se mluvit stručně. Je to dobře, že navrhovatel zde zohledňuje životní prostředí a trvale udržitelnou akvakulturu. Domnívám se, že bychom se opravdu měli věnovat akvakultuře, protože to může také uklidnit ty eh, drobné rybáře lovící v pobřežních vodách. Také mě těší, že zpravodaj eh, se věnuje významu trvalé udržitelnosti. Ale pak přichází některá velká ale. Například co se týče financování, s tím mám velký problém. Domnívám se, že téma produktů eh, rybolovu a akvakultury je zkrátka průmyslové odvětví a zde by měl všeobecně fungovat systém volného trhu. Měli bychom tedy přestat eh, poskytovat všechny ty prostředky, takže zde souhlasím s tím, co říkal kolega Fielner. Eh, naše frakce se na toto téma ještě podívá a pokusíme se vypracovat společný návrh, ale obecně chci říct, že máme problém s tím eh, poskytovat eh, finanční prostředky pro podporu takového tu trhu. Děkuji Aně Rozpach a nyní dám možnost komisi eh, zareagovat na rozpravu. Je tady pan Ramban z DG Máre, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi možná připomenout dva, tři aspekty, které pomohou osvětlit také některá témata, která zde byla nastolována. Takže tady eh, skutečně hovoříme o věci, která je nedílnou součástí reformy společné politiky rybolovu. To znamená, že to souvisí s předchozím bodem, a e, brzy se budeme také zabývat finančním aspektem, jak bylo zmiňováno také už v té předchozí diskusi. Takže je to pouze jedna, jeden z dílků té skládanky a Společná organizace trhu s projekty rybolovu a akvakultury má dva pilíře, mohli to tak říci. Prvním pilířem je umožnit organizaci sektoru rybolovu a akvakultury a druhým pilířem je e, umožnit e, komercializaci produktů rybolovu akvakultury. Poskytnout proto čtý rámec. U toho prvního pilíře je cílem právě umožnit tomuto sektoru organizovat se tak, aby se stal zodpovědným aktérem eh, v trvale užitelném rybolovu. Přesedom mě jsou právě samotní rybáři, eh, kteří nakonec eh, tu politiku provádějí, tedy tu politiku, o které rozhodnou parlament a rada. Co tedy navrhujeme u této reformy? Navrhujeme kompletní revizi eh, poslání organizace výrobců. 40 let, to bych rád připomněl, 40 let eh, bylo cílem a posláním eh, řídit intervence na trhu. Nyní navrhujeme, aby to byly organizace producentů, které se budou aktivně účastnit na podpoře Eh, podpoře trvalo udržitelného rybolovu. A eh, za tímto cílem tedy komise navrhuje, aby prostředky, a to ne pouze finanční, já se k tomu ještě vrátím, ale byly tady byly dány k dispozici prostředky, eh, jakýsi toolbox organizacím výrobců, aby tento cíl mohl být naplněn. Dalším prvkem více inovativním je to, že tento toolbox, tento soubor nástrojů obsahuje také vytvoření nového e, systému, kde organizace producentů e, by měly schopnost, kapacitu e, plánovat činnost. Týká se to jak rybolovu, tak akvakultury, ale také, aby se mohly plánovat časové rozložení produkce. To znamená, aby rybáře mohli provádět, aby mohli lovit a subjekty v akvakultuře mohly tedy provádět chov, je třeba jim umožnit eh, dobrou organizaci činnosti s tím, že eh, tento systém je dobrovolný. Takže tolik eh, úvodem a nyní dovolte, abych zareagoval na dotazy, které zazněly. Pokud jde o body týkající se drobného rybolovu. Tady bych rád upozornil na skutečnost, že nejenom návrh společné organizace trhu je naprosto koherentní s cílem propagovat eh, či podpořit drobný rybolov. Organizace eh, výrobců a eh, různé kolektivní organizace drobných, drobných rybářů budou jistě tím nejefektivnějším hráčem, ale zároveň komise ve svém návrhu zavádí pojetí data ulovku. Dovolte, abych chvíli setrval u této novinky, v rámci také informování a výchovy spotřebitele, eh, spotřebitele produktů rybolovu akvakultury. Jde totiž o to, abychom mohli rozlišovat mezi produkty, které byly vyloveny před dvěma třemi dny, oproti těm, které byly vyloveny již před třema týdny. Já naprosto akceptuji eh, to, co se zaznělo od jednoho z posledních účastníků diskuse, eh, že totiž to, že ryba byla vylovena před pár dny, ještě neznamená, že je vynikající kvality, ale spotřebitel sám uvidí, že ta ryba je poničená, že některé části chybí. Nicméně bude mít možnost rozlišovat mezi eh, úlovky starými pár dnů versus pár týdnů. Jde nám tedy o to eh, podpořit právě rybolov v dané oblasti, lokální rybolov a zejména drobný rybolov, eh, jehož produkty obvykle urazí kratší vzdálenost a tedy potřebuje i kratší čas pro to, aby se dostali na trh. Eh, jde tedy o zavedení rovných hracích podmínek, pane předsedo, eh, to zde bylo také zmiňováno. Eh, je tady, umožní to také rozlišovat oproti dováženým produktům. Na druhé straně se hovoří o odbourávání nástroje. Na druhé straně totiž se zmiňuje, že, nebo zde bylo zmiňováno, že bychom neměli poskytovat další finanční injekce tomuto sektoru. Pokud rozpočtu organizace trhu jsou zde dva finanční nástroje, respektive ono to spadá pod ten jednotný nástroj financování, ale jsou zde vlastně dvě osy. První z nich jsou intervence v přísném slova smyslu a tady eh, chci připomenout, že komise navrhuje postupné odbourání, phasing out. To znamená, že nejenom už nebudou peníze na to, abychom ničili ryby, což je praxe již 40 let stará, ale navíc eh, některé intervence budou ještě možná totiž formou podpory skladování a ty umožní ne pouze eh, jaksi destrukci eh, ryb, ale také eh, přidanou hodnotu, vytváření přidané hodnoty. Toto bude možné v maximálním objemu 45 milionů eur po dobu pěti let. Pro, proč? Pardon, 5 milionů eur. Proč 5 milionů eur? 45 milionů eur? Je to proto, že komise chce, aby ten známý ty pověstné plány mohly přinést přinést nějaký dopad. Dále eh, problém s učením rybolovné zóny podle klasifikace FAO. Eh, je pravda, že dnes spotřebitel není eh, dostatečně dobře informován, pokud je na etiketě uvedeno severovýchodní Atlantik jako místo odlovu. Komise preferovala, aby nešlo o odkaz na zónu v klasifikace FAO, to znamená tady zónu číslo 12, komise navrhuje, aby bylo možné indikovat eh, tyto zóny, ale také jejich dílčí zóny. Eh, to znamená, aby to bylo jasnější, pane předsedo, není, bude možné eh, říci, že to za ryba byla vylovena v Irském moři, v Severním moři nebo v Gaskoňském zálivu například. A bude tady možné takto provádět značení, značení ryb, eh, nikoli pouze kódem. Dále pokud je o pobítky k odlovu mladých ryb, eh, tady bych se to rád dotkl, pane předsedo, tak tomu vůbec není. To, co navrhuje komise eh, a pověřuje tím tedy ty organizace producentů. Eh, jde nám o to umožnit eh, zavést tady taková technická opatření, která umožní snížit a eliminovat úlovky mladých ryb, příliš mladých ryb. To je jedna věc, jeden aspekt, ale zároveň, jak už jsem říkal, ustanou maximální koherentnost a porovu, bude, eh, která si vyžádá úplné odbourání vymětu, bude třeba, aby Organizace producentů tedy postupovaly skutečně podle toho, co bude rozhodnuto pro tuto oblast u produktů rybolovu, zejména tedy o, o výměty. Ale rozhodně eh, bych odmítl představu, že, eh, že, nám, že nám nejde o to vystupovat proti lovu mladých ryb či proti vymětům. Dále, eh, pokud je o charitativní organizace, eh, to se možná zaslouží další vysvětlení. Eh, charitativní totiž možná nemá společnou definici v členských státech, proto by bylo vhodné změnit toto znění anebo to upřesnit, pokud je tady o tu distribuci zdarma. Dále Eh, pokud je o čerstvost ryb, to už jsem se, eh, to už jsem se dotkl. No, myslím, pane předsedo, že jsem zareagoval. A, ah, pardon, ještě eh, nadnárodnost. To je jedna z věcí, které komise navrhuje dále rozvíjet, protože nadnárodnost, nadnárodní přístup, to je možná nejlepší cesta, jak dostat ty aktéry ke společnému stolu, jak řešit problémy. V minulosti se vyskytly eh, příklady nebo žádosti, protože ne vždy se to zrealizovalo, eh, o nějaké, nějaká pravidla na úrovni společenství, kdy Eh, musím říct, že ne vždy to eh, podporovalo nadnárodní spolupráce, ale ryby, jak se nerespektují hranice, takže naším cílem za komisi jistě je eh, nadnárodní aspekt posílit a podpořit. Děkuji. Děkuji vám. Chce si vzít slovo ještě pan zpravodaj? Prosím, máte možnost. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych jenom stručně zareagoval Rád bych poděkoval za všechny příspěvky a vyjádření kolegů. Určitě je náležitě zohledníme. Jak už jsem to také řekl na schůzi stínových zpravodajů, jsem vám k dispozici, abych vám vysvětlil důvody, které mě vedly k navrhnutí všech jednotlivých pozměňovacích eh, návrhů. A nyní bych rád zareagoval na některé poznámky. Kolega Filner a kolegyně Rozpach hovořili o tom, že tento návrh by de facto mohl vést ke zvýšení dotací a i zvýšení vynakládaných veřejných financí. Já bych chtěl říct, že tento návrh sleduje jeden cíl, a to je zlepšit výnosy producentů, tedy rybářů. Vycházíme z principu, že pokud se podaří zvýšit příjmy, pak budou lovit méně. Protože de facto ta jejich práce bude kompenzovaná a budou se snažit lovit méně ryb. Je ale třeba zdůraznit, to, že existují různé návrhy, jak tohoto cíle dosáhnout, tedy toho cíle zvýšit výnosy rybářů. A ne všechny tyto návrhy zahrnují zapojení veřejných fondů. Je to například jeden návrh, který se zaměřuje pouze na vyrovnanější rozložení přidané hodnoty v tom celém řetězci. Momentálně je v tomto odvětví nevyrovnaná distribuce výnosů. Znamená to, že příjmy a výnosy se koncentrují v určitých ohniscích celého řetězce a jde o to, abychom mohli do tohoto řetězce zasáhnout a nastolit určitou rovnováhu v rozložení příjmů v tomto řetězci. Kolegyně Rozbach už tady není, ale určitě by jí tento názor zajímal. Máme zde také otázky environmentální. Neměli bychom zapomínat na to, že existují také externí vlivy, které pozitivně působí a dnes se jim nedostává dostatečné pozornosti, ať už jsou to vlivy environmentální nebo sociální. A je třeba se zaměřit právě i na tyto pozitivně působící aspekty a vlivy. Environmentální cíle a sniže, cíl snižování výmětu, to je velice ambiciozní cíl a je třeba hledat možnosti, jak dosažení tohoto cíle usnadnit. Souhlasím také s tím, co zde říkal kolega že by se na to měly také vyčlenit evropské fondy pro rybolov a mořské zdroje. Je třeba podporovat, i když minimálním způsobem, subvencovat, dotovat náklady na udržování a skladování těch eh, nechtěných eh, výlovků, odlovů, tak, abychom zabránili tomu, že se budou vhazovat zpátky do moře. Zkrátka jde o to, abychom se vyhnuli takové situaci, kdy na papíře bude existovat něco, co v praxi bude vypadat úplně jinak. Co se týče otázky proč se ruší možnost poskytovat eh, ty eh, nevyžádané chtěné eh, odlovy charitativním účelům. Tak já jsem se chtěl vyhnout k tomu, že by to nakonec vedlo k určité závaznosti takovéhoto postupu. Protože Některé organizace eh, výrobců například vyjádřily takovéto obavy. Myslím si, že to je v zásadě vše. Chtěl jsem zvláště zdůraznit to, že zásahy do trhu jsou nevyhnutelné, nicméně je třeba je činit inteligentním způsobem a je třeba také zohledňovat celou škálu externích faktorů, které mají vliv i na environmentální stránku věci. Nebylo by vhodné je ignorovat. Děkuji, tím končím rozpravu. Výbor Envy bude hlasovat 25. 26. dubna, 9. březen 12.00, lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů a příslušný výbor pro rybolov bude hlasovat 30. května. Celkové hlasování bude v plénu 2. až 5. července. Je to důležité téma, zvláště pak pro kolegyně a kolegy v jejich volebních obvodech se provozuje rybolov, protože ono to není jenom otázka produkce potravin, ale patří to i k místní kulturní krajině a proto tento sektor musí fungovat v rozumném rámci a to vše schrnuje rybářský balíček, takže to je oblast, kde máme náležitou zodpovědnost za to, že se to vydaří, protože to je opravdu politika praktická. Dostáváme se tím k dalšímu bodu našeho programu. Jednání to je změna nařízení 1185 lomeno 2003 odstraňování žraločních ploutví na palobě plavidel. A zde je zpravodajem Andrea Sanony máte slovo. Máte 30 minut času. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme zde o nejrůznějších problémech v oblasti rybolovu a nyní se konkrétně zaměříme na otázku už dál roku. E, v roce 2003 e, Evropa zavedla nařízení, které zakazovalo export žraločích ploutví, zejména v případě, že e, ploutve byly odstraňovány na palubě rybovných plavidel a žraločí těla, živá těla byla vházována zpět do moře. A nyní se hovoří o zvláštních povoleních, tak aby ploutve mohly být vyváženy tato speciální povolení by měla představovat výjimku, ale bohužel tato výjimka začíná být spíše pravidlem, alespoň ve dvou členských státech, Španělsku a Portugalsku. Přesto, že máme jednotný režim povolování. Schvalování výjimek se totiž těžko monitoruje. je stanoveno maximální procento 5 eh, celkového objemu eh, ploutve mohou představovat maximálně 5 eh, váhy vylovené, ale je to těžko monitorovatelné, těžko kontrolovatelné. Jak realizovat takovou kontrolu? Závisí to na tom, závisí to na tom, zda jde o tělo bez vnitřností nebo s vnitřnostmi, s kůží či bez. To samozřejmě potom dělá obrovský rozdíl na váze. Záleží to také na druhu žraloka eh, a na eh, stavu těla při vážení, jak jsem právě zmínil. Proto se domníváme, že eh, by patrně bylo vhodné zavést povinnost vykládat žraločí těla z přirozeně tedy ještě s ploutvemi. Vycházíme z vědeckých studií. FAO v roce 2009 eh, vystoupila s plánem, s akčním plánem, s plánem tedy zachování řízení populací žraloků. Z toho vychází tento návrh, eh, kde tedy navrhujeme, aby už neexistovaly žádné výjimky do budoucna. Nicméně existuje možnost částečného odstranění ploutví, nikoli úplného, ale částečného, kdy tedy ty ploutve jsou stále přechyceny k tělu. To by zřejmě pomohlo se skladováním ploutví. Jde také o některé konkrétní žraločí druhy, které tyto populace v současné době by prostě neunesly neregulovaný intenzivní rybolov, protože se neobnoví dostatečně rychle. Reprodukce u některých žloučích druhů je velmi pomalá. U některých druhů totiž samec dozrává až eh, pro reprodukci až v sedmi letech a samice dokonce až v osmnácti letech. Takže to vše představuje problém. Zejména eh, v případě nadměrného rybolovu by skutečně hrozilo vyhynutí těchto žraločích druhů, které by se nedokázaly reprodukovat. Navíc také žraloci často mají pouze malý počet eh, potomků. To také dále komplikuje situaci v oblasti reprodukce druhu. Ve Španělsku 80 takzvaného žraloka modravého či modrého tedy tento druh představuje 80 úlovku a žralok mako představuje 10 úlovku. Takže ve Španělsku se výrazně loví právě tyto druhy a ten eh, opravdu ta velká intenzita rybolovu potom eh, pokřivuje rovnováhu v přírodě. Žralok modravý patří k nejohroženějším živočišným druhům na světě. Ve středozemním moře tento druh žraloka téměř vyhynul. Proto chceme zakázat vykládku ploutví oddělených od žraločího těla, tedy vykládku samotných ploutví toto je opatření, eh, o kterého země jako USA, znači Barma, Japonsko, eh, již také zavedly a provádějí jej. Chceme tedy skoncovat s tou praxi, kdy žalučí těla eh, bez ploutví jsou hazována zpět do moře. V roce 2009 bylo vylaveno nějakých 111 tisíc tady byla provedla, provedena vykládka celkem 14 tisíc tun těchto produktů. V Číně i jinde je to obrovský zdroj příjmu, protože žraločí ploutvě, ploutvě se v Číně a barmě používají pro žraločí polévku a jsou tedy velmi ceněné a je možné za ně získat vysokou cenu. Proto tedy existuje tato finanční pobídka eh, k odsekávání ploutví. Já se domnívám, že návrh komise je dobrý. Vypracoval jsem ještě některé poznávací návrhy jen proto, abych dále posílil ten aspekt úplného zákazu, to znamená nulových výjimek, eh, odstraňování ploutví, žaločích ploutví na palubě rybářských plavidel. Myslím si, že se musíme postarat o to, aby eh, byly také eh, prováděny kontroly nejen na plavidlech členských států, ale i jiných eh, států, tedy pod vlajkou jiných zemí, které, které přijíždějí do našich přístavů, ať je to Las Palmas Chinde, a to včetně japonských plavidel. Výrazně nám chybí důvěryhodné vědecké podklady, potřebujeme spolehlivé údaje, nejenom pokud je o tonáž, ale také jednotlivé druhy, eh, počty jedinců a regiony, ve kterých dochází k jejich odlovu. Eh, potřebujeme tedy takovéto statistiky v tomto dělení, eh, tak abychom měli potřebnou databanku, která by sloužila jako podklad pro trvalé udržitelné řízení žraločích populací. Takže monitorování a také sankce je třeba nastavit řádné a proveditelné sankce Hovoří se zde o normách, které by měly být eh, dodržovány, ale nehovoříme o sankcích, pokud eh, dojde k nedodržení normy. Eh, některé členské státy ty provádějí monitoring. Slyšeli jsme dnes o tom 60 milionovém podvodu ve Velké Británii, ve Skotsku, a to je patrně pouze špička ledovce. A zde v této oblasti jistě existuje také a bude existovat obrovský problém. Proto musíme mít nastaven řádný monitoring a také žádné sankce za porušování pravidel. Zmiňoval jsem také to, že ty eh, ploutve mají přirozeně souviset s tělem v době vykládky, to znamená, eh, skutečně musí s ním přirozeně souviset, nemohou být nějak eh, poté umělé zpět přišity a podobně v době vykládky. My jsme se tím v parlamentu zabývali již v minulosti, v roce 2010. Tehdy jsme přijali eh, prohlášení, eh, které se týkalo definitivního zákazu exportu eh, ploutví, žavčích ploutví odstraněných z těla na palubě rybářských plavidel. Takže můžeme na toto navázat a dále tento aspekt posílit. A možná by naším cílem, konečným cílem, měl být úplný zákaz vývozu žraločích ploutví, alespoň do té doby, než budeme mít zavedeny žádné kontrolní mechanismy. Prospělo by to mořím, prospělo by to e, populacím žraloka, prospělo by to i rybářům, e, protože by to znamenalo, že tyto zdroje budou zachovány do budoucna. Děkuji vám. Já bych nyní navrhl toto, že by Stínoví zpravodajové mluvili dvě minuty třicet a všichni ostatní řečníci minutu třicet, protože jinak nám čas nestačí, ale máme ještě další důležitý bod programu, který potřebujeme projednat, je k tomu pozvaná i komise, takže bych rád dodržel časový rámec. Pokud souhlasíte, tak budeme takto postupovat. Takže nyní má slovo kolegyně Sabu 2 minuty 30. Děkuji mnohokrát. Byla jsem eh, spolu navrhovatelkou nebo spoluautorkou eh, eh, dokumentu, který se v roce 2010 zatýkal odstraňování ploutví u žraloků. Tento návrh komise je velice důležitý. Jedná se o návrh, který se snaží pokrýt ještě ty situace, které jsou nedořešené, Týká se to nařízení o odstraňování ploutví. Je to důležité hlediska biodiverzity, životního prostředí. Musíme chránit eh, žraloky prostřednictvím legislativy Evropské unie, která je účinná, dalekosáhlá a jsem velice tedy ráda, že tento návrh vznikl. Také doporučuji, abychom se zaměřili na ty pozměňovací návrhy, které naopak chtějí oslabit daný návrh. Musíme posílit daná pravidla a pouze tak se nám podaří přispět k ochraně zachování morského životního prostředí. Díky tomu zajistí, zajistíme také trvale udržitelný rybolov. Takže podporuji daný návrh a ještě jednou zdůrazňuji, že jsem byla spoluautorkou deklarace, kterou jsem eh, podepsala, kde už se hovořilo o tomto problému, eh, který existuje a je důležité, že tady ještě existují určité mezery eh, zneužívání daných praktik. Takže jsem velice potěšená, že nyní máme tuto zprávu a doufám, že až budeme hlasovat, ta podpora bude ještě silnější. Děkuji. Další bude řečnice za frakci zelených, dvě minuty třicet. Děkuji mnohokrát. Ano, budu se držet času dvě minuty třicet, protože se připojí. k panu zpravodaji. Chtěla bych mu poděkovat za jeho práci. Chtěla bych upozornit na dané praktiky, které jsou skutečně šokující, hrozné, které se uplatňují na žralcích. Bohužel žraloka eh, nemá tolik přízně jako jiné druhy zvířat, eh, jako savci a podobně, ale eh, jsou to praktiky, které se uplatňují ještě v Evropské unii a je to srovnatelné s tím, co se dělá s um, obchodem se slonovinou, eh, co se dělá na pobřeží slonoviny, jsou tam podobné eh, zločinecké praktiky a v podstatě 15 dovozu eh, do Asie jsou plody moře z Evropy. A jsme na druhém místě Eh, v světovém měřítku, co se týče těchto praktik vůči žralokům a je důležité, abychom je co možná nejrychleji zastavili. A eh, jak už bylo řečeno, v roce 2010 Evropská unie připravila deklaraci v tomto ohledu. Eh, musíme tedy podpořit veškeré návrhy, které jsou uvedeny v dané zprávě, abychom požádali jednak výbor pro rybolov, ale tedy především komisi, aby naprosto zakázala tyto praktiky, aby zajistila také kontrolu, aby tedy parlament eh, zajistil, aby nedocházelo eh, k těmto praktikám odstraňování ploutví žraloku na lodích eh, a skutečně tyto praktiky jsou naprosto šokující a v Kamerunu něco podobného je prováděno na slonech za získáním slonoviny. Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní má slovo kolega Kananen, dvě minuty třicet. Uh, thank you, Matthias. Děkuji, Matási. Ano, opět se zastupuje Judy Gerlingovou. Není to až tak legrační báse. Ale Děkuji tady navrhovateli, zpravodaji za tyto návrhy. Bylo nesmírně zajímavé si přečíst jeho návrh. Navrhovatel samozřejmě skytá úplnou podporu návrhu komise zpřísnit eh, regulační rámec pro, eh, pro finning s tím, že a ten, a ten systém zvláštních povolení pro, eh, pro tuto praxi Eh, jak zde zaznělo od kolegů, jde o eh, nesmyslnou, nesmyslnou praxi, která, která nabourává ekosystémy moří a jak rád bych připomněl, že moje země již tuto praxi zakázala. Samozřejmě zrušení těchto povolenek ještě nebude znamenat, že se úplně skoncuje s touto praktikou a že ploutve budou přirozeně souviset eh, s tělem při vykládce, jak říká v příslušných pozněcích návrzích zpravodaj, je třeba Eh, vyjasnit a zpřísnit eh, monitoring a také sankce. Podobná, eh, podobná omezení ve třetích zemích ukázaly zeměna v Austrálii, USA a koncem tohoto roku to bylo zavedeno také v Thajsku, že jakýkoliv zákaz patrně nebude znamenat konkurenční nevýhodu pro, pro evropská plavidla. A dovolte bych ještě zmínil, že abych se ještě dotkl tedy toho procentního objemu 5 celkového celkové váhy těla maximálně by měly představovat ploutvé. Samozřejmě je to těžko měřitelné a těžko se to tady monitoruje a prosazuje, vynucuje. Tento poměr, kromě toho, je už není eh, dvakrát, eh, dvakrát větší eh, než u jiných zás, větších exportérů. Jak komise uváděla, ten poměr by se mohl nově definovat jako 5% vůči tělu v určité podobě. Je pravda ovšem, že z hlediska vynucování to může představovat eh, komplikovaný požadavek. Dále, eh, pokud je o to skladování, je, je třeba zohlednit situaci zejména eh, mrazicích lodí ale je pravda, že v některých případech právě u toho mrazení je to konzervováno eh, související s tělem, několik odřezané. A určitě by nebylo dobré, eh, kdyby se nakonec, eh, kdyby to nakonec vypadalo tak, že ty ploutve bylo uměle přišívané zpět k tělu pro vykládku. Děkuji, nyní zde mám dva řečníky na minutu 30, Chris Davis a pak Al Schlitter. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se snažila před pár lety, jsme o tom diskutovali, podpořit ta opatření, eh, ke kterým eh, nyní směřuje komise, já podporuji tedy to, co navrhuje kolega Zanony. Jaká je aktuální e, situace? Dnes je možné provést vykládku, respektive ta, na palpu musíte dostat žalčí tělo i s ploutvemi, ale ty, ty ploutve je možné odřezat a vyložit ploutve samostatně a tělo samostatně v různých přístavech. E, Dnes se tady navrhuje, nebo dnes se konstatuje, že žralok modravý, že mu hrozí vyhnutí vlastně kvůli této praktice. Eh, někteří to spochybňují, eh, tvrdí, že neexistují dostatečné údaje, kterými by toto tvrzení bylo podloženo a že to žádné riziko pro tyto populace nepředstavuje. Já o tom silně pochybuji. E, uvědomme se tady, o co zde běží a jak je ten návrh. Ono je obtížné e, odřezat ploutev od dalšího těla, e, pokud dojde k hlubokému zmrazení. Takže jediné, co požadujeme, je, že aby že místo toho, aby ploutev byla odřezána a mrazena samostatně, takže se mírně ohne k tomu tělu předtím, než se provede zamrazení. To je vlastně jediné, co tímto návrhem požadujeme. Děkuji a jako poslední má slovo Karl Schlitter, minuta 30. Děkuji navrhovateli za jeho eh, návrhy, také za rozšíření definice eh, toho, co je eh, plavidlo plující pod vlajkou EU. Já bych jenom zopakoval to, co řekl Chris. Je to skutečně velmi jednoduše proveditelné to, co se zde požaduje. Já mám problém s celou tou praxí toho, že se zabíjí živočišný druh, který se reprodukuje tak pomalu, a že využíváme vlastně jenom zlom, zlomek váhy celého těla. Takže já mám problém vlastně s celým eh, tím plítváním, které toto představuje. Eh, a nyní se táží komise, pokud bychom tedy měli zavést to, co se zde a provádět, to, co se zde navrhuje, to znamená eh, tu plouta vlastně jenom ohnout k tomu tělu, že tady musí přirozeně souviset s tělem. Eh, nalezl nějaký právník na komisi nějakou mezeru v, tomto, eh, v této textaci? Pokud ano, měli bychom to hned teď ošetřit. Děkuji. Tím máme konkrétní otázku komisi, které nyní dám slovo na tři minuty. Za DG Mare je zde Kristos Teofilu. Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji mnohokrát. Vzhledem k tomu, že mám pouze tři minuty, tak se pokusím být maximálně stručný. Mám toho hodně, co bych chtěl říci. Chtěl bych poděkovat eh, poslancům, kteří v podstatě už hovořili o tom, co bych chtěl změnit já sám. V první řadě rozdíl mezi odstraňováním ploutví a zpracováním co máme nyní a kam se chceme ubírat. Odstraňování ploutví je definováno jako odstranění ploutví a e, zbavení se těla. Pokud oddělíte ploutev a necháte na palubě jak tělo, tak e, ploutev, tak je to zpracování. E, stávající nařízení umožňuje prostřednictvím výjimek dát povolení lodím, aby odstranili ploutve, ale musí se ponechat eh, tělo na palubě. Jsou tady ještě další podmínky, které nebudu zmiňovat a je tam zdůrazněno, že odstranění eh, ploutví a zbavení se těla je už zakázáno. To je naprosto zakázáno. V některých případech eh, ovšem může dojít k odstranění ploutví a není to zjištěno. A to je ten hlavní důvod, ten hlavní problém, proč chceme aktualizovat toto nařízení, protože chceme mít možnost kontrolovat situaci a zjišťovat právě jakýkoliv exces, kdy dochází eh, k oddělení ploutví. Takže teď eh, zpětně odpovím na poslední otázku. Zda vidíme nějaké mezery eh, z právního hlediska v tomto návrhu. Já nejsem právník, já jsem Eh, mořský biolog. Já tam nevidím žádnou mezeru. Pochopitelně jsem konzultoval celou řadu kolegů i právníky a nevidím žádné nedostatky. Nikdo mi nepoukázal na možné nedostatky eh, v této praxi. Pokud je ploutev na těle žraloka, inspekce to potvrdí, tak je to, myslím, celkem jasné. Není tam žádná možnost, že byste eh, se zbavili těla. Ano, ještě stručně k dalším poznámkám. Co nyní navrhujeme? A to chci zdůraznit, tam nejsou žádné výjimky. Ve stávajícím návrhu komise nejsou žádné výjimky, všichni žraloci musí být vyloženi z, a ploutve musí být na jejich tělech. Umožňujeme, aby posádka částečně nařízla ploutve, aby řešila problémy, které mají například v případě skladování, bezpečnosti, kvality a tak dále. Věříme, že toto technické řešení a další řešení, která máme k dispozici, budou řešit problémy všech sektorů, tak eh, jak také bylo řečeno v španělském a portugalském radě. Vidím, že už nemám čas, takže to bude vše. Já se vám omlouvám, ale máme prostě na programu ještě jeden další bod, který je rovněž významný. Takže vám velice děkuji, že jste i v tomto krátkém čase nám poskytl definici finingu a odpověděl na naše dotazy. Přeje si ještě promluvit pan zpravodaj? Děkuji. Zde nejsou velké pochyby, otázky byly zodpovězeny, takže doufejme, že se tato zpráva eh, prosadí při hlasování a budou také schváleny pozměňovací návrhy. Termín pro ně je 7. březen 12 hodin. Ve výboru Envy budeme hlasovat 25. a 26. dubna a hlasování ve výboru pro rybolov, který je příslušným výborem, bude 30. května. V červenci na plénu se potom bude tato zpráva schvalovat. Já vám děkuji také za vaše stručná, výstižná vystoupení. Je to skutečně důležité téma bylo to podloženo i písemným prohlášením. Je důležité, že to projednáváme zde v Evropském parlamentu, tak aby tento postup přestal a abychom nastolili jasná pravidla a stávající pravidla byla náležitě aplikována. Další bod našeho programu jednání je bod číslo 8 pokrok při dosahování cílů Kyotského protokolu. Zde se koordinátoři v říjnu usnesli, že mezi nás pozveme zástupce komise a že prodiskutujeme a vyslechneme si z první roky otázku, nakolik byly kyotské cíle dodrženy a co bychom možná měli ještě udělat. Je zde Natalie Christy za Evropskou komisi a tímto dávám slovo komisi. Thank you very much. Um... Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat vašemu výboru, že jste přizvali komisi, aby mohla předložit hlavní výsledky své zprávy, co se týče eh, zprávy o dosahování cílů eh, Kyotského protokolu. Jak víte, Evropská unie a členské státy jsou spolu zodpovědné za eh, kvantifikované snížení skleníkových plynů a podepsali jsme roku 1998 protokol a Evropská unie prohlásila, že členské státy i samotná Evropská unie naplní eh, respektivní závazky eh, v daném protokolu. Eh, takže máme požadavky protokolu, které požadují hodnocení emisí skleníkových plynů, opatření ze strany Evropské unie a členských států v oblasti klimatu musí být eh, zavčas a pravidelně monitorovány. Z tohoto důvodu komise zajišťuje eh, spolupráci a koordinaci, abych Evropská unie mohla naplňovat eh, svou povinnost výkaznictví, která je zakotvena v protokolu. Od začátku implementace Kyotského protokolu komise vydala svoji roční zprávu o pokroku pro naplňování cílů Kyotského protokolu. Eh, zde bych chtěla zdůraznit eh, konkrétní dokument komise, který poskytuje konkrétní čísla, co se týče eh, stávající situace. Dovolte mi, abych pohovořila o jednotlivých závazcích. Jednak UNF, CCCKP, EU 15 požádalo snížení evropské komise o snížení eh, skleníkových plynů o 8 eh, ve srovnání se základním rokem eh, mezi lety 2008 a 2012. Máme jednotlivé cíle, které jsou na úrovni 6 až 8 Například Kypr, Malta nemají žádné závazky v rámci Kyotského protokolu. Druhé kolo závazků se týká závazků, eh, které Evropská unie definovala eh, na domácí úrovni. Jedná se o závazky snížení skleníkových plynů o 20 do roku 2020 oproti eh, roku 1990. Do této chvíle skleníkové emise skleníkových plynů vykazují následující čísla. V případě 27 členských států snížení o 15,5 mezi lety 1990-2010 a v případě EU 15 snížení eh, o 10,7 eh, opět eh, ve stejném časovém období. Pokud analyzujeme jednotlivé sektory, podíl emisí skleníkových plynů a zpráva poukazuje na energetické dodávky, které představují 31,6 energetické využití 28,2 doprava 90,7 průmyslové procesy 19,7%, země, 7,3%, zemědělství 9,9%, eh, rozpouštědla a, a eh, odpad okolo 3% zpráva o pokroku a nyní vás odkazuji na graf, který je jasný. V podstatě stávající přístup by vedl k narůstajícím emisím skleníkových plynů. Členské státy na úrovni EU 15 v roce 2011 pokazují na to, že se dostáváme pod evropské cíle, které jsou stanoveny v Kyotském protokolu. Také je zde poukázáno na to, že dochází k zvýšení emisí mezi obdobím 1990-2010 a také eh, díky stávajícím opatřením bychom mohli zajistit snižování těchto trendů. A prostřednictvím dodatečných opatření tento trend by mohl být ještě posílen. V základě 7.10. loňského roku komise přijala svoji výroční zprávu a, a hlavní výsledky, které přináší, jsou následující. Evropská unie Eh, si vede dobře, co se týče naplňování cílu Kyotského protokolu ve snižování skleníkových plynů, navzdory eh, emisím na zvýšení o 2,4 eh, do roku 2010, což je 7% snížení v roce 1990, které bylo dáno ekonomickou recesí, pardon, v roce 2009 a bylo to dáno také zvýšením produkce obnovitelné energie. díky krokům v jednotlivých politikách se nám podařilo rozdělit emise eh, v oblasti růstu skleníkových plynů. V rámci 27 členských států došlo ke snížení o 15,5 v letech 1990 a 2010, zatímco ekonomický růst byl na úrovni 40 ehm, eh, Sklení, emise skleníkových plynů poukazují na to, že 8 byl eh, tady nárůst mezi lety 2008 až 2012 oproti roku 1990, tak jak bylo stanoveno pro EU 15 a Kyotský protokol tedy bude více než naplněn. Politiky a opatření, která jsou již implementována, mají eh, zajistit eh, snížení o 10,5 oproti základnímu roku 1990. Máme kredity z třetích zemí, a také eh, sekvestrace zajišťuje eh, uhlíkové propady eh, vedou k naplňování trendu. Takže máme jednotlivé závazky a je jasné, že naplňujeme cíle snižování skleníkových plynů. Tato zpráva tedy je celkem jistá, že Evropská unie může naplnit svůj cíl minus 8%, i když došlo k loňském roce eh, k nárůstu a emise jsou na úrovni 10,7 oproti eh, tomu základnímu roku 1990. Členské státy pokazují na to, že emise budou 10,5 oproti roku 1990, co se týče pětiletého Eh, období eh, Kyotského protokolu, to znamená mezi lety 2008 až 2012, a celkové snížení může být až 13,4 pokud veškerá opatření, je jako využití jednotlivých mechanismů a uhlíkových propadů, budou eh, uplatňovány tak, jak se očekává. Co se týče závazků sdílení břemene, hodnotíme, že EU15 je na správné cestě a pouze tři členské státy, především Rakousko, Itálie a Lucembursko, mohou mít určité problémy, aby naplnili své cíly, ale e, nebudou podkopávat celkovou kapacitu EU15, co se týče kyotského protokolu. Co se týče pro, prognóz, e, Švédsko, Francie, Spojené království a další země naplní své cíle z domácího hlediska a také chceme využít flexibilní mechanismus Kyotského protokolu, to znamená využití povolenek z ETS. Máme tady eh, rezervní fond, co se týče úlkových propadů. Eh, pouze Itálie, Lucembursko a Rakousko mohou mít eh, problém pro naplnění tohoto cíle, ale opět to nebude podkopávat celkovou kapacitu EU 15 pro naplnění kyotských cílů. Také musíme v tomto kontextu poznamenat, že tak, jak jsem říkala, ve většině členských států, tedy 12 členských států, které eh, se připojily k Evropské unii v roce 2004, došlo k mírnému eh, nárůstu mezi lety 2008 až 2009. Nicméně eh, tyto státy používají určité určitá opatření a budou naplňovat celkové trendy. Například Slovinsko má mechanismus, flexibilní mechanismus a jak už jsem říkala, eh, Malta a Kypr nemají žádné závazky, co se týče naplňování tohoto protokolu. Na začátku této prezentace jsem říkala, že Evropská unie také přijala závazek do roku 2020 na domácí úrovni, to znamená, že chceme bojovat proti klimatickým změnám nad rámec závazků Kyotského protokolu. Tato, tyto domácí závazky eh, mají snížit emise skleníkových eh, plynu o 20 do roku 2020 oproti roku 1990. Ve strategii Evropa 2020 pro pracovní místa a inteligentní růst je tato strategie podpořena, zdůrazněna a cíl snížení skleníkových plynů je jedním z hlavních cílů, hlavní prioritou. Co se týče těchto cílů oproti roku 1990, což je ekvivalent minus 14 oproti roku 2005, pokrývá minus 21 eh, v EU ETS a minus 10 oproti eh, roku 2005 eh, v sektoru jiném než ETS. Tady máme minus 20 až plus 20 To jsou jasně stanovené <laughs> cíle. Co se týče těch domácích závazků, zpráva poukazuje na indikativní odhady eh, určitého propadu, co se týče cílů v případě jednotlivých eh, členských států a jejich rozhodování. 11 členských států má naplnit dané závazky, mají již zavedené patřičné politiky. Dalších sedm států by naplnilo cíle a musí uplatnit ještě další opatření, tak, jak se očekává, a devět členských států musí vytvořit dodatečné politiky, aby mohly naplnit své cíle. V praxi, když se podíváme na cíle 2020 je zapotřebí vyvinout ještě další úsilí, především v oblasti dopravy, stavebnictví, zemědělství a odpadů. A členské státy Evropské unie musí plně implementovat opatření, aby naplnili snížení eh, o 20 Jak jsem říkala, je to e, zásadní pro ještě větší, hlubší e, snižování těchto emisí, abychom vytvořili nízkouhlíkovou ekonomiku. Zpráva zdůrazňuje, že 2,4 zvýšení e, emisí můžeme vysvětlit jako částečný návrat nebo obnovení ekonomického růstu v celé řadě členských států. Je to dáno především eh, také, mm, že měli chladné zemi, takže se zvyšovalo eh, topení. A Zvýšení emisí se ovšem snižuje tím, že jsme přešli z uhlí na plyn a také investujeme do obnovitelných zdrojů energie, takže dané strukturální změny mají zcela jistě pozitivní dopad. Druhá důležitá věc, kterou zdůrazňuje daná zpráva, je patrné, že eh, vidíme oddělení eh, emisí od HDP eh, během recese a došlo o snížení o 7 eh, od roku 2009, zatímco HDP eh, nebylo tak eh, důrazné, došlo k jeho snížení. Hlavní poučení je takové, že musíme posílit naše snahy, abychom měli nízkouhlíkovou společnost. A to je jediná cesta ku předu. Tak musíme se zaměřit na inovace, vytváření pracovních míst a musíme nadále snižovat eh, emise, abychom mohli skutečně naplnit naše klimatické cíle 2020 a energetické cíle jako naše dlouhodobé cíle. Děkuji. Vielen Dank, Frau Christis, für die... Děkuji vám za tento velice detailní výklad týkající se plnění kyotských cílů a jak na tom je Evropská unie, zvláště Evropská patnáctka. Mám zde seznam řečníků, napřed Martin Kelenen a potom kolega Yves Koše, tak prosím Martin Kelenen má slovo. Thank you, Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi určitě několik poznámek ke zprávě komise. My tuto zprávu celkově podporujeme, ale domnívám se, že bychom měli být spíše realisty než retory, pokud je o dosažení cílu pro 2020. Hrozí totiž, že bychom se mohli ztratit v těch arbitrálních cílech, cílích na papíru. Zpráva určitě ukazuje, že některé členské státy již narážejí na potíže při zachování toho počátečního pokroku na cestě k, k dosažení těchto cílů. Určitě hospodářská krize také eh, oslabila politickou atraktivnost tohoto eh, tématu v řadě našich členských států. A samozřejmě uprostřed krize si myslím, že se nemůžeme dovolit eh, žádné další jednostrané závazky na úkor konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Je klíčové, aby srovnatelné úsilí vyvinuli i další průmyslové země mimo EU s tím, že samozřejmě musíme požadovat také nějaké e, rozumné závazky od e, nově se e, rozvíjících a rozvojových ekonomik. Kromě toho řešení výzev klimatických změn do budoucna spočívá také v efektivnějším využívání přírodních zdrojů a efektivnost ekonomiky v EU by, mohla, by mohlo podpořit nově se rozvíjící odvětví obnovitelných zdrojů energií, ale myslím si, že národní orgány by měly mít možnost přizpůsobovat ty národní plány Eh, dosahání eh, kyotských cílů místním podmínkám. Rád bych ještě položil komisi otázku. Je to věc, která mi leží na srdci už nějaký čas. Eh, máte nějaké odhady? Já jsem o tom jednou někde něco četla. Zdá mě, že zajímalo by mě, že vy máte své odhady toho, zda došlo ke skutečnému snížení emisí, které, jak se má, za které EU odpovědná, než ty, které přímo produkuje. To znamená, jaká část těch emisí v podstatě byla pouze transferována, která tady připadá na naši spotřebu, byla pouze převedena do jiných částí světa. Děkuji. Děkuji vám a nyní i vkuše. Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych býval rád a naváže také na eh, kolegu. Rád bych položil tři otázky komisi. První z nich je ta, zda v těch odhadech poklesu emisí, eh, který konstatuje zpráva komise, co eh, připadá případně na, ten, na fenomen delokalizace výroby míst mimo Evropu. A co, jaký díl toho poklesu připadá také na deindustrializaci Evropy. Nesouvisí to s tím také, to jistě je faktor, který nahrává snižování emisí, ale může to mít eh, negativní dopady například na zaměstnanost. Takže eh, jaký podíl eh, připadá, tedy podíl poklesu emisí od roku 90 připadá na delokalizaci výrob a deindustrializaci Evropy. No a následně samozřejmě musíme říct, zda bychom za evropské emise neměli považovat také ty šedé emise či šedou energii, která je obsažena v produktech, které dovážíme ze zemí mimo Evropu. Protože eh, spotřebováváme určité věci. Tady hovoříme pouze o eh, emisích eh, vázaných na produkci přímo v EU, v našich budovách, dopravě a tak dále. Ale je zde také evropská spotřeba. Evropa výrazně dováží a tyto produkty obsahují emise, i když ty emise nejsou jaksi emitovány přímo v Evropě či jejich výroba samozřejmě se pojí s určitými emisemi. E, zmiňovala jste také ETS, což je kyotský mechanismus, mechanismus flexibility, ale nejsou zde určité excesy, či dokonce korupce. V nedávné době jsme to zaznamenali e, na tomto trhu e, s emisemi skleníkových plynů. Zajímalo by mě, zda by to komise mohla trochu rozvést. A ještě poslední poznámka a otázka. Zdá se, že věda, hovořím eh, o našich eh, přátelích eh, v, Ge- v Geku, v Geku, již 20 let produkují vědecké podklady, pravidelně vypracovávají zprávy, ta příští přijde v roce 2014, když na ně nyní pracují. Víme, že emise skleníkových plynů nemají lineární vývoj. Ten trend není lineární, E, může dojít k pozitivní retroakci, anebo naopak může dojít k náhlému uvolnění metanu například, e, takže náhle dojde k překročení určitého Prahu. Takže by mě zajímalo, zda e, z vědeckého hlediska také zohledňujete samozřejmě na tu nadcházející zprávu GEAKu, která přijde za dva roky, ale prostě vědecké vstupy. Zdá tedy, vzhledem k tomu nelineárnímu vývoji, ne, si, nejsme tak trošku pomíleni, pokud je o tu, o tu prahovou hodnotu, protože může, může dojít skutečně k té eh, retroakci a také k náhlému překročení Prahu kvůli uvolnění metanu. Děkuji, pane Kroše. Já bych nyní rád zareagoval na to, co zde zaznělo. Otázka klimatického balíčku. Zde jsme často projednávali téma carbon leakage – když hovoříme o tom, že Evropa by měla jít cestou 30 až 40 tak vůle je veliká, ale když dojde potom na otázku konkrétních opatření, tak ta e, vůle u kolegyň a kolegů značně ochabuje, protože se bojí, že dojde k delokalizaci průmyslu. Chci se zeptat, máte e, dostatečné analýzy a odhady, které by byly dostatečně podložené a ukazovaly nám, co bylo způsobeno hospodářskou krizí a co je dáno například tím trendem, že už globální podniky neinvestují tolik do Evropy, ale v jiných částech Evropy existuje zde eh, čísla, která jsou důvěryhodná a pokud ano, můžete k tomu něco říci, protože to je podle mého názoru klíčové při veškerých rozhodování v oblasti klimatu, které zde budeme projednávat, co to znamená také pro e, zaměstnanost a e, hospodářský rozvoj, protože světovému hospodářství je celkem, nebo životnímu prostředí je celkem jedno, zda ty emise e, budou potom v Evropě nebo v jiné části světa. Takže pokud máte nějaké informace k tomu, tak bych se to rád dozvěděl a tímto dávám slovo komisi. Uh, Děkuji mnohokrát. Myslím si, že některé tyto otázky mohou být eh, združeny. Ano, chápu ty opětovné obavy, které se týkají eh, rozsahu vykazované činnosti, která se týká dynamiky, kterou vidíme v průmyslovém sektoru. Jednak eh, co se týče ekonomických problémů, kde musíme snižovat cíle, možná snížíme konkurenceschopnost našeho průmyslu, našich podniků a za druhé trend v uvozovkách, že evropské podniky mohou sehrát určitou úlohu v delokalizaci, že dochází k deindustrializaci a v podstatě Dnešním tématem je otázka snížení emisí skleníkových plynů. Musíme zajistit eh, výsledky, jsou popřeny těmito vedlejšími účinky. Musíme sbírat informace od členských států, analyzovat je a potom je dát do určité statistické i politické perspektivy. Statistická perspektiva vede k těm číslům, které jsem předložila. Ta politická perspektiva je dána přístupem komise, který byl přijat 9. března loňského roku komisí, kdy jsme připravili cestovní mapu do roku 2050, kde se jasně uvádí, že pokud budeme jednat globálně a ne rozděleně, tak zajistíme do roku 2050 ten cíl minus 2 stupně Celsia. A, také nyní jsme omezeni na 14 globálního snížení emisí na celosvětové úrovni. Takže ze statistického hlediska hovoříme o situaci, která se vyvíje v Evropské unii a možná nebereme plně v úvahu dynamiku rozhodování na úrovni průmyslu, podniků, co se týče přemístění jejich činnosti, ale to budeme muset také hodnotit, protože snížení emisí je právě hlavním důvodem přemístění hospodářské činnosti. V každém případě jsou tady politické závazky ze strany komise, aby bylo naprosto jasné, že tady nemáme možnost naplňovat mezinárodní cíle, co se týče tedy snížení teploty do roku 2050, pokud nebudeme postupovat globálně. V tuto chvíli mohu tedy zdůraznit pouze toto. Druhá věc se týká otázky výrobní základny. Opět je to ve stejném kontextu. Náš přístup je přístup eh, výrobní základny. To děláme nyní. Zamýšlíme se eh, nad eh, přístupem z hlediska spotřeby, což je ovšem mnohem složitější a komise není jediná, která eh, čelí problémům v této oblasti. Co se týče spotřebitelského přístupu, jsou tady nejrůznější organizace, think tanky, které mají úplně stejné problémy jako my. Snaží se přijít s přístupem, který by byl založen na dodavatelském řetězci. Máme zde studii, eh, která eh, se ubírá tím přístupem z hlediska spotřebitele, ale komise se již zamyslela nad tímto možným přístupem, nicméně nejsme ještě sto Um, připravit takovýto přístup, ale zcela jistě máme určité obavy. Také jste se zmínil o zprávě GAEK, která má být vydána v roce 2014. Ano, komise ve své zprávě uplatňuje zásadní přístup. Obecně musíme vycházet z výsledků vědy. Je to koncepce, která se neřeší pouze na mezinárodní úrovni, ale i na úrovni Evropské unie. Máme tedy pravidlo vědeckých eh, informací, to jistě bereme v potaz. Otázka z... Otázka eh, hodnocení vývoje, snížení emisí, zde, je tedy určité riziko. Ano, máme pragmatický přístup, snažíme se chápat proč a kde. V některých případech to není lineární. Nemáme předem daný přístup. Pokud naše grafy pokazují na lineární trend, tak je nám jasné, že stávající daný přístup, který pokazuje na lineární přístup, nám neumožňuje naplňovat to, co chceme. Otázka flexibility, možných odklonů, excesů, korupce. Komise za každých okolností v loňském roce přijala nezbytná opatření, aby zajistila transparentnost a zároveň jsme udělali vše, co bylo nutné, aby možné excesy byly okamžitě zjištěny, zkontrolovány a abychom měli patřičnou kontrolu. Nebudu tento systém eh, nyní vztahovat na tyto případy, ale komise má vůli zajistit maximální efektivnost, transparentnost a také určitou lojálnost, co se týče eh, výměny povolenek ETS a tak, jak tento systém funguje v praxi. Děkuji vám za tuto detailní odpověď i za vaši detailní prezentaci. Myslím, že je důležité, že jsme toto téma dnes projednali. Bude nás doprovázet i dále. Zazněly zde i otázky kolegů ze dvou různých politických skupin eh, tématu carbon leakage. K tomu potřebujeme také hlubší analýzu, protože souhlas či nesouhlas s nastávající legislativou s touto problematikou opravdu úzce souvisí a zda se podaří nás zde zbavit strachu, protože strach bývá špatný rádce a proto je velmi důležité, abychom nadále spolupracovali a posouvali kupředu evropskou politiku v oblasti klimatu a poukázali na to, že lze od sebe oddělit problematiku emisí a hospodářského růstu jsme na dobré cestě, ale potřebujeme zde ještě hlubší analýzu. Přerušuji tímto naše zasedání a žádám vás, abyste zde byli přesně v 15.00, protože pak začneme s hlasováním. Vezměte si tedy sebou hlasovací karty a přeji vám příjemnou polední přestávku.